takže vážené dámy, vážení pánové, eh, vidím, že přítomnost poslanců ještě skutečně není až tak vydatná, ale přesto vás musím požádat, abychom začali. Máme nesmírně zhuštěný program a také důležitá hlasování, proto dovolte, abych začal eh, pár informacemi. Včera zasedali koordinátoři a z toho vyplynula celá řada rozhodnutí. Za prvé eh, zasedání koordinátorů rozhodlo, že budeme dělat zprávu z vlastní eh, iniciativy eh, co, k Alternativním Dispute Resolutions a také ke 14. směrnici o společenském právu. Ještě nebylo rozhodnuto o zpravodajích, k tomu dojde později. E, potom existuje celá řada návrhů pro zpravodaje e, týkající se závěru Evropské úmluvy, e, týkající se podmíněného přístupu mm, a potom pro nás stanoviska paní Tain, příslušná pro Proposal for Regulation of the European Council Mending Payment Regulation, tak číslo to o to a spolupráce národních orgánů, které mají na starosti ochranu, eh, právo o ochraně spotřebitelů. A pan kolega Albrecht má být eh, koordinátorem pro harmonizaci práva paní Vixe pro evropský školní systém a potom došlo k schválení celé řady studií Hmm, za prvé srovnávací studie týkající se eh, administrativního konání či nekonání, další administrativní studie k úpravám eh, v soft law eh, v Evropské unii, dále studie o škodách v oblasti nesmluvního ručení, srovnávací studie k loku Standy a studie pro European Framework of Private International Law and Gaps and Future Perspectives a potom studie k veřejnému přístupu stanovisek eh, právní služby národních parlamentů. Všechna tato rozhodnutí byla schválena včera, takže jsem vám to nyní oznámil. A nyní se dostáváme k bodu 23, zpráva Arlene McCarthy o provádění směrnice o mediaci v členských státech. Prosím, paní kolegyně. Děkuji. Eh, pane předsedo, a nejprve mi dovolte, abych také srdečně poděkovala sekretariátu, konkrétně Robertovi Brainovi, který opravdu nás držel za ruku při tomto procesu a má opravdu velké zkušenosti s procesem mediace, ví, jak to chodí v členských státech a díky tomu si myslím, že je možné vypracovat velice dobrý návrh k provádění této směrnice. Myslím si, že je to pro nás důležité, protože my jakožto legislativci máme povinnost se to vracet k legislativě v tom smyslu, jestli funguje a jestli je třeba něco zlepšovat. Chtěla bych jenom připomenout těm, kdo tady tenkrát nebyli, že tato směrnice eh, z roku 2008 z 21. května musí být provedena do 21. května tohoto roku. Členskými státy parlament to schválil 23. dubna 2008 parlamentem ve druhém čtení po dohodě s radou. A možná možná si vzpomenete, že jsme opravdu provedli dva je velice úspěšná slyšení. Bylo to v dubnu 2006 a říjnu 2007 a také jsme měli po internetu konzultace a tyto eh, konzultace přesvědčili výbor, výbor že před určitou skepsi v některých oblastech tato směrnice je dobrým návrhem, že je to návrh, který bychom měli po celé Evropské unii podpořit. Jak už jsem řekla, měli bych se teď podívat, jak už byla provedena v členských členských státech, a to konkrétně s tím, jak eh, uživatelé mediace a ti, kdo ji praktikují, s tím mají zkušenosti a zjistit, zda bychom mohli něco zlepšit, zda taková zlepšení jsou nezbytná. Už jsme byli upozorněni na to, že směrnice musí být provedena v některých členských státech a že to vyvolalo určité kontroverze mezi praktikujícími právníky. Proto bychom se měli zabývat tím, tím, jak byla zapracována do soudního systému, zejména vzhledem k tomu, že v úvodním ustanovení se praví, že nic v této směrnice by nemělo eh, zabránit národní legislativě, aby mediaci učinila povinnou, anebo aby na základě stimulů nebo sankcí takováto legislativa by neměla zabránit stranám, aby neprováděly své právo přístupu k soudnímu systemu. Zase je tedy možné tady posilovat soudní záruky, aby tady bylo eh, možnost rekurzu a tím to má být přidaná hodnota pro ekonomické subjekty a občany, protože tato směrnice každému soudci dává právo eh, eh, v ohledně mediace a jestliže tedy má pocit, že to je vhodné navrhnout stranám, aby se odvo- uchýlili ke mediaci, pak eh, mají možnost eh, se eh, vlastně obrátit na mediaci a potom takovýto úsudek může být proveditelný na základě soudního schválení nebo ověření notářem. Takým způsobem potom takovéto mediační rozhodnutí je proveditelné. Mediace se musí odehrávat v ovzduší důvěrnosti, což bylo pro nás velice důležité, jak si vzpomínáte, a že informace poskytnuté eh, nemohou být pak použity proti této straně v dalším soudním řízení, pokud mediace eh, neuspěje. To je velice důležité, aby strany měly důvěru v tento proces a aby byly pobídnuty k tomu, aby mediaci využívali. Proto mediace nikdo nemůže být nucen svědčit o tom, co se odehrálo během mediace, když už potom dojde k soudnímu řízení. A nakonec, co se týče promlčecí lhuty, směrnice tady zajišťuje, že když se strany dají do mediace, tak takovýto promlčecí lhuta bude suspendována nebo přerušena, aby prostě nepřišli o tu dobu, v důsledku doby strávené mediací. My jsme chtěli umožnit, aby strany měly přístup k soudnímu systému. Od začátku jsme chtěli, aby to tak bylo, pokud mediace neuspěje. A já si myslím, že tady poukazuju na klíčové body v této směrnici a chtěla bych eh, předložit v květnu návrh zprávy a potřebovala bych vstupy mých kolegů a stínových zpravodajů. Ti se mnou velice úzce spolupracují a ohledně závěru této této směrnici. Chtěli bychom uspořádat workshop. Pane předsedo, pokud bychom, bychom pozla, poz, přijeli pozvat paní komisařku Redingovou a samozřejmě jako vždycky vítám jakékoliv náměty ze strany členů našeho výboru, nebo možná, že už mají nějaké zkušenosti členských států ohledně toho, jak se prováděly tato směrnice. Jako říkám, je to velice důležitá oblast přístupu ke soudnímu systému a myslím si, že máme hodně co získat, když se budeme zabývat tím, jak se to provádí, abychom zajistili pro naše občany efektivní a dobrý systém, který by je pobízel k tomu, aby využívali mediaci, protože pak jim to může hodně um, uspořit na nákladech na soudní řízení, zejména u osob, které mají nižší příjmy. Takže nebudou muset procházet eventuálně celým soudním procesem a jsem vděčná dopředu za veškeré poznámky. Děkuji mnohokrát, Diana reagovat, prosím. Děkuji mnohokrát mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, paní, paní McCarthy, já bych chtěla říci, že jsem opravdu velice potěšena, že eh, děláme takovouto zprávu, která vlastně eh, je, eh, vychází z určité legislativy. To je zajisté si zaslouží pochvalu. Domnívám se také, že by bylo určitě velice dobré, kdyby se uspořádalo slyšení, abychom také zjistili, jaké už existují zkušenosti. Já sama vím na základě základě různých konferencí, kde jsem byla požádána, abych hovořila na toto téma, že směrnice se setkala s velice dobrým přijetím. Nicméně existují tady jisté obavy ohledně jejího Ehm, provedení nebo naopak neprovedení v některých členských státech. Proto si myslím, že takovouto zprávu potřebujeme opravdu nutně. A nejenom bychom měli zdůrazňovat přístup k soudnímu systému, Eh, za s menšími náklady, ale řekla bych, že se jedná o také kvalitu eh, justice jako takové, aby eh, to nebylo tak antagonistické, tak nepříjemné. Takže bylo by možné, aby strany měly jaksi lepší, příjemnější eh, zážitky spojené s tím, aby se domohly spravedlnosti. Zároveň si myslím, že při eventuálním slyšení by bylo určitě zajímavé a správné, abychom eh, se zabývali zkušenostmi i eh, z některých třetích států, sousedících států s Evropskou unii, které se rovněž Eh, rozhodli, že jak si zobrazí tuto směrnici ve své legislativě, protože to pokládají za věc hodnou eh, takové činnosti a velice hodnotnou, takže i na to bychom se měli zaměřit. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Eh, v skutku, eh, pakliže to mohu říci z mého pohledu, je to skutečně dobrá věc, že děláme takovéto zprávy. Asi bychom to měli dělat častěji, eh, protože i pro naše politické jednání a pro veřejnost je důležité, Eh, zabývat se analyticky kvalitou implementací. Proto i ta myšlenka workshopu je dobrá. Myslím si, že bychom mohli přizvat komisaři, komisařku a kdyby nemohla prostě ona sama, tak může poslat nějakého zástupce z komise, abychom byli informováni z první roky také eh, o implementaci ze strany komise. Jinak tady k tomu nemám další přihlášku, takže můžeme diskuzi uzavřít a pokusíme se zorganizovat tento workshop E, na jaře. A teď se dostávám k dalšímu bodu, a to je Evelyn Regner. Právě jsem slyšel, že paní kolegyně Regner je na cestě, ale prostě zřejmě někde v dopravě se zasekla, ale ostatní, kteří mají navazovat, e, je stejné. Ale máme tady paní Lichtenbergo. To znamená, že bychom teď projednali bod číslo 6 petice. Aha, to nemůžeme dělat. Je tady právní servis, právní služba, můžete nám k tomu něco říci? Is the legal service available in... Eh, máme tady právní službu, takže bychom mohli projednávat bod číslo 6. No, mohl bych něco říci, ale kolega, který to vlastně dělá, tady v současné době není, ale mohl by dorazil za, dorazit za pět minut. V tom případě to nejde, takže teď přeruším na pět minut, než prostě první zpravaj dorazí, jinak to nemůžeme udělat, ano?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 happens with the person, you are anger for the organization because it's a good motivation Sì, su quel po' generale, adesso io dico a te, forse sei un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 Takže teď máme tu potěšitelnou situaci, že tady máme právní službu a jednoho z obou zpravodajů, kteří chyběli, takže protože už jsme vyvolali bod paní Lichtenbergové, Pojednáme ho jako první. To znamená, že teď se budeme zaobírat bodem číslo 6. To je petice týkající se přístupu k soudnímu dvoru. Paní Lichtenbergerová, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Ano, tady se jedná o přístup k dokumentům týkající se případu, eh, o kterém se jedná na soudním dvoře. Eh, tento přístup eh, byl při třetímu místu, za, třetí straně, promiňte, zamítnut. A v, e, tato dotyčná osoba se v petici domnívá, že o pozměňovacím návrhu ke stanovám soudního dvora je prý snad zaručen přístup dokumentů. Odůvodňuje to tím, že Evropská unie bere požadavky po transparentnosti velice vážně a umístuje je ve všech možných úpravách. Já to teď nechci všechno vyčíslovávat, vyjmenovávat. A domnívá se, tedy, že za druhé by mohl být ve vědeckém zájmu, pakliže by tento přístup existoval. Samozřejmě tady existuje rozdíl mezi přístupem k dokumentům které se týkají soudního dvora a dokumentům komise, parlamentu a tak dále. Z mého pohledu existují dvě cesty. Ta minimální cesta, kterou bych spíše navrhovala, by byla, <clears throat> aby přístup k dokumentům které jsou relevantní pro soudní dvůr a které v tomto případě podala komise, by byly alespoň transparentní. Mělo by to být tedy tak, že e, žadatel by měl mít možnost získat seznam předaných dokumentů, aby věděl, to a to bylo předáno a to, to aspoň toto by mělo být tedy transparentní pro další postup či dejme tomu pro lepší upřesnění přístupu k právu a k informacím by byla eh, druhá cesta změnou stanov aby tam existovalo přesné znění, ale to samozřejmě nemůže udělat parlament sám o sobě. Tato možnost tady existuje. Já jsem chtěla požádat právní službu, aby nám k tomu něco řekla, co by to v detailu mohlo znamenat, eh, protože si myslím, že tuto druhou možnost která by byla asi optimálnější než ta první, že to první je spíše takový minimální požadavek. Měli bychom o tom alespoň diskutovat, takže bych ráda požádala právní službu, aby nám vysvětlila, jak by takový proces mohl vypadat. Děkuji srdečně. Právní služba, prosím. Velice děkuji, pane předsedo. Já se trošku, já se omlouvám za to, že jsme přišli se spožděním. Pane předsedo, v tomto kontextu musím upozornit na článek 15 smlouvy o Evropské unii, o čemž hovořila i zpravodajka. Jedná se o e, zásadu přístupu k dokumentům. Nicméně tento článek nedává žádnou povinnost zveřejňovat dokumenty a už vůbec to nedává povinnost Evropskému soudnímu dvoru. Hovoříme o různých e, o administrativních kapacitách soudu. A hovoříme o tom tedy, o e, nařízení 1049. Toto nařízení e, se také už také se plánuje revize tohoto nařízení už po nějakou dobu. Pokud bychom e, se rozhodli, že byste byl přístup něko, některým dokumentům tohoto soudu, tak jsou zde určité pokyny, které by bylo důležité, které by bylo nutné vzít v úvahu. A je důležité, abychom. Je to zejména článek 16, smlouvy o fungování Evropské unie a také článek 8 charty a oba články žádají tyto instituce, aby chránili osobní údaje. Což si myslím, že prostě nelze nějak změnit. Dále článek 7 charty opět hovoří o e, právu ochraně, ochrany na soukromí, na rodinu a na korespondenci. To jsou naprosto základní práva, myslím si, že nelze nějak pozměnit, ať už jednacím řádem nebo Eh, stanovami Evropského soudního dvora. A za druhé, chci ještě říct si něco. Eh, chci tedy ještě říci, že tyto instituce musí chránit eh, vlastně profesionální tajemství. Je to článek 30, odstavec 3, článek 39. Stávající situace vypadá takto. Osoba nemá nárok získat vlastně přístup protože Evropský soudní dvůr nemá eh, vlastně eh, možnost postupovat tento přístup. Je zde pouze jedna malá výjimka a je to tedy, eh, je to tedy výjimka, která se týká možnosti přístupu třetích stran, pokud tato třetí strana však projeví odůvodněný zájem a osvědčí ho. A v, té, v tom případě může být tedy Evropský soudní dvůr otevřen této možnosti. A ještě co se týče judikatury, tak například v případu Turkel eh, soud eh, připomněl institucím, že pravidlem je transparentnost a že omezování transparentnosti by měla být pouze výjimkou. Nicméně ten, ta věc Turkel se týkala pouze legislativního postupu. A pak ještě případ eh, IP z loňského roku, kdy tedy komise získala přístup, pardon, tedy kdy, oso, kdy nějaká osoba nebo nějaký, nějaký subjekt získal také přístup, ale to byla opět výjimka. A ještě soud velice dobře rozlišoval mezi eh, eh, věcmi, které probíhají a které už jsou ukončeny, protože pokud by eh, zde ta věc ještě probíhala, tak by to vlastně narušilo celou, celé projednávání té věci, protože poté by všechny ty argumenty se vlastně dostaly do veřejné sféry a soud by vlastně neměl mm, takovou příležitost správně rozhodnout. Takže eh, co se týče eh, mohlo by vlastně dojít k tomu, že by zde byly snahy v podstatě o ovlivnění toho, eh, toho soudu nebo o ovlivnění fungování institucí. Nicméně, co se týče těch věcí, které již byly uzavřeny, tak soud řekl, že instituce mohou poskytnout přístup k dokumentům. Nyní to tedy vypadá tak, že třetí strana může získat přístup k dokumentům, eh, které vlastně poskytnou instituce, pokud už, ten věc, pokud už ta věc byla ukončena. Nicméně nejedná se o dokumenty jiných eh, stran. To znamená, že my bychom asi postupovali tak, že bychom se spojili s tou třetí stranou a vydali bychom um, schválení, pokud by tedy to bylo možné, pokud, byste nebyla, mm, pokud by to nebylo tak, že to vlastně nějakým způsobem nejde. Takže rád ještě na případné dotazy. Herzlichen Dank. Jetzt habe ich zunächst Frau Wikström und dann Herrn Boris. Děkuji mnohokrát, paní Wikström a pak pán Boris. Let me also thank. Velice děkuji. Chtěla bych také poděkovat paní Lichtenberg eh, za možnost hovořit o této velice důležité otázce. Myslím si, že to je jedna z takových zásadních věcí. Chtěla bych se k tomu vyjádřit. Chtěla bych se k tomu také vyjádřit, protože eh, v prosinci na toto téma reagovala i komise. Když jsem četla tuto reakci komise, tak to vypadá, že komise se domnívá, že ledaže Evropský soudní dvůr si sám nevyžádá změnu své, eh, svých stanov, aby umožnil přístup třetích stran, tak komise nebude nic dělat. A je to tak, že vlastně nejlepší institucí, která by sama měla přijít s tímto návrhem, je sám Evropský soudní dvůr. E, takže pokud je to návrh komise, tak chci říci, že s tím naprosto zásadně nesouhlasím. Týká se to, e, je zde nutné mít rovnováhu mezi právem veřejnosti na přístup k dokumentům a také e, je zde však na druhé straně zájem eh, institucí, které samozřejmě moc nestojí o nějaké velké zásahy zvenčí. Soudní dvůr, nebo já se domnívám, že eh, zde není vhodné, abychom betovali zájem občanů, euroobčanů o eh, přístup. A tato petice Evropskému parlamentu je vlastně jasným jasným za, eh, přesvědčením nebo jasným důkazem toho, že soudní dvůr má sloužit občanům. My bychom se zde tedy měli rozhodnout eh, o tom, jaký přístup, jak velký přístup k dokumentům budou mít občané. A já doufám, že komise velice dobře zváží doporučení Evropského parlamentu, které se toho budou týkat. Přístup k dokumentům samozřejmě může být velice ošemetnou záležitostí, může to být citlivé. Uh, a samozřejmě si uvědomuji, že soud má velký objem dokumentů, které by neměly být nebo nemůžou být zveřejňovány. A je také e, těžké zjistit, zda v tomto případě je ta petice oprávněná. Ale myslím si, že celkově by to mělo být něco, co by mělo komisi velice zajímat. Děkuji. Děkuji, pan Korekam Boris, pan paní Volis. Děkuji. Já bych ptát právních služeb. Po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy se změnil právní základ. V souvislosti s článkem 15 omlouvám se, 42. listiny základních práv. V této souvislosti každý občan Evropské unie má možnost nahlédnout do dokumentů všech institucí Evropské unie. A rád bych se zeptat, zda v souvislosti se změnou smlouvy, v souvislosti s požadavky vyplývajícími z listiny základních práv a také s usnesením Evropského parlamentu. Dovolte, abych vám připomněl, že Evropský parlament schválil usnesení, ve kterém rozšířuje respektive žádá o e, rozšíření nařízení 1049, které upravovalo přístup k dokumentu pouze pro Evropský parlament, radu a komisi a teď se to vztahuje na všechny ostatní instituce. Samozřejmě, že hovořím o administrativní části, nikoliv o soudním řízení, ale chtěl bych se tedy zeptat, jak v tomto kontextu změna Evrop... E, smlouvy a usnesení Evropského parlamentu ovlivní přístup k informacím i při soudním řízením. protože když už tady hovoříme o transparentnosti eh, Evropské tak vlastně všichni v Evropské unii by měli mít možnost nahlédnout do e, dokumentů všech institucí Evropské eh, instituce. Myslím si, že na, na, nařízení 1049 velice dobře e, popisuje zásady přístupu k informaci. Je tam hodně výjimek právních výjimek, které jsou spojené eh, se zabezpečením veřejného zájmu, ochranou osobních údajů, ochranou eh, obchodních zájmů a podobně. Takže otázka je, jak vy to pociťujete. Do jaké míry změna smlouvy si tak či onak vynutí i nutnost změny eh, předpisů, jimiž se řídí eh, při administrativním i soudním řízení eh, všechny instituce. Prosím, paní Volis. Děkuji, eh, pane předsedo, děkuji paní Lechtenberger a děkuji zástupcu, zástupci právní služby. Souhlasím s tím, že asi bychom měli postupovat po krocích a já bych začala od toho, Eh, co, jak, jak rozhodl soud v případě API a rozlišuje soudy, eh, případy, které eh, se teprve řeší a které již byly rozhodnuty. Nevidím důvod u případů, které již byly rozhodnuty, proč by tato dokumentace v souvislosti s prohlášeními, nejenom ty, které se používaly jako um, důkazy. Takže to si myslím, že by měly být přece eh, veřejné dokumenty a nevidím, proč by třetí strana musela eh, procházet celým tímto rituálem, že by musela požádat eh, jednu z institucí, která je stranou sporu, aby zařídila, že dostanou dokument. Protože já si myslím, že vlastně Eh, to ehm, je základem eh, celé eh, právní struktury Evropské unie. Jak můžeme očekávat, že se budou zákony dodržovat a respektovat, jestliže lidé nebudou mít možnost se odvolávat na toto prohlášení tak, aby mohli plně pochopit, na základě čeho se dospělo k rozsudkům, k rozhodnutí. Myslím si, že prostě po dokončení, po rozhodnutí soudu by měl být názory prokurátora prokurátora a rozsudek by měl být eh, přístupný veřejně, měl by to být celý úplný celek. Já naprosto nevidím, eh, proč by toto mělo být eh, tajné. Vlastně by to bylo v rozporu se vším, co řekl sám soud, co rozhodl sám soud. Já bych měl ještě doplňující otázku, pakliže jsem to správně pochopil, tak z hlediska právní služby tady není žádný problém, protože tady platí zásada transparentnosti nezávisle na skutečnosti, že v určitých konkrétních konkrétních případech, například když se v aktech nacházejí relevantní údaje anebo se neuplatňuje veřejný zájem, takže se zamítne přístup. Já nemám žádné zkušenosti se soudním dvorem, ale v praxi mé země to probíhá tak, že každý Eh, kdo o to požádá, odůvodněně může dostat náhled. Leda, že by podílené účastnické strany byly proti. A jsou-li strany proti, pak rozhoduje eh, soud na základě ochrany soukromí a to je normální cesta, tak jak to probíhá u nás, ale podle mého přesvědčení, takže se vždycky rozhoduje v konkrétních případech a rozhodující je obsah. A když se nenahlásí oprávněný zájem, tak asi se nedá říct si se podívat do svých spisů a teď tam jsou prostě nějaká rodinná či služební tajemství, eh, což Eh, samozřejmě potom ty účastnické strany nebudou chtít, aby ten dotyčný získal náhled. Já si myslím, co je zapotřebí, by byl nějaký flexibilní nástroj, který by sice zapsal eh, zásadu transparentnosti, ale dal by soudu možnost říci v konkrétním případě také ne. Pochopil jsem správně, že to je přesně ta právní situace, jak v současné době vypadá. Možná, že by to právní služba mohla ještě jednou ehm, vysvětlit. Thank you, Chairman. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve vyřešil, odpověděl na otázku pana Brse. Správně se odpovídá, eh, odvoláváte na článek 42 charty, ale to není neomezené právo. Tady je trošku problém této listiny, že protože práva jsou eh, tady tak rozsáhle kvalifik- definována, že to někdy vypadá, jako kdyby Unie musela udělat úplně všechno, kdežto přece jenom existují omezení, omezení ve veřejném zájmu. Přístup ke soudním spisům je poměrně nová věc, protože soud už tady existuje 55 let a vlastně nedošlo k žádnému prakticky vývoji, co se týče eh, přístupu třetích stran ke spisům. Musím ale zdůraznit, že článek 15 eh, eh, smlouvy o Evropské unii se nezabývá touto otázkou, žádným způsobem to neřeší, ale musím říci, to říkám z hlavy, že by to nedalo E, patřičný právní základ, aby pos, eh, donutil eh, soud a tady se říká zcela jasně, že eh, závazek má soud pouze v, v rámci článku 15, co se týče administrativních, nikoli v soudních dokumentů. Teď otázka legitimních zájmů. To je eventuální kritérium, ale skutečnost je taková, že zatím tady není k tomu žádná právní úprava. Obecný soud vlastně se sám rozhodl umožnit přístup těm, kteří mohou dokázat, že skutečně mají legitimní zájem. Ale tady zase nemáme žádný návod, co to je legitimní zájem. A evidentně zatím to rozhoduje soud případ od případu. A i když to jsou určitá, na určité instrukce pro eh, registr, pro soudní registr, pak to není přímo pro soud. A jediný návod v tomto statutu je, že slyšení soudní musí být prováděno veřejně a že rozsudky se eh, zveřejňují v jazycích a také kdysi se e, slyšení jejich zápisy zveřejňovaly ve všech jazycích, ale to už teď z praktických důvodů nejde, aby překlady tolik nestály. Takže já bych e, z toho úvodně vyvodil, že je to otevřená otázka. Teď vy jste se ptala na to, proč komise umožňuje e, soudu dávat právo veta. Já si nemyslím, že tohle komise dělá. Já si myslím, že je tady určitá praxe jaksi um, úcty vůči soudu, že se respektuje jeho vlastní fungování. Ale pravda je, že parlament eh, eh, přijal usnesení z vlastní iniciativy, v němž žádá komisi o to, aby učinila takové ustanovení, aby se status změnil a eh, komise bude muset podle toho jednat, jako je tomu v souvislosti s veškerými iniciativami tohoto parlamentu. Kromě toho jsou jistá základní práva, a jakákoliv novela statutu by k ní musela přihlédnout. Nevím, zda moji kolegové by se chtěli ještě připojit a něco dodat. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, k tomu, co tady eh, vysvětlil poměrně jasně můj kola, bych řekl, že článek 15 smlouvy se týká přístupu k dokumentu s výjimkou přístupu právních dokumentů soudu. E, to znamená, je třeba skutečně tady poukázat na to, že tady hovoříme o přístupu dokumentů všech institucí, ale když se podíváme na odstavec 4, e, vidíme, že to, co se týče dokumentu soudu, přístup je připuštěn pouze k takovým aktům či dokumentům soudu týkající se správních, čili administrativních záležitostí. E, právní soudní dokumenty nejsou přístupné e, na základě smlouvy. To je první skutečnost. Druhá skutečnost je, že v té záležitosti FBI soud řekl naproto jasně, že právní dokumenty, které dostává soud, zůstávají eh, jaksi v povinnosti těch eh, institucí, které je vytvořily. Například, když parlament podal nějaké odvolání, tak v tomto případě jsou to nemůže dát třetím osobou během běžícího řízení. To znamená, my máme povinnost, i v případě, že ten dokument je náš, že to bylo podáno námi, tak my nemůžeme tento dokument dát tak, abychom skutečně zabezpečili vážnost a nezávislost soudu v jeho rozhodování v případě, že celé řízení skončilo a došlo k rozsudku, tak ten dokument se nestává soudním dokumentem, zůstává dokumentem podání každé instituce a náleží těmto institucím, a těmto institucím je třeba adresovat ten požadavek. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pan Stojanov. Ale nejdřív mám ještě jednu otázku, pak dostane slovo pan Stojanov. Kdo to rozhoduje na sou, v soudním dvoře? Dělá to kancléř nebo předseda, jestli je umožněn náhled? Pane kolego Stojanové, jste se chtěla něco zeptat? Bych chtěl Ano, eh, k té poslední informaci jsem se chtěl vyjádřit protože pochopil jsem to tak, že soud ani nemá povinnost dávat eh, či zveřejňovat občanům, dávat eh, občanům k dispozici eh, výsledek rozhodnutí. Ale vždyť ta, soud vykládá zákony, které my tady schvalujeme a praví, jakým způsobem mají být implementovány. A o čem se řečník zmínil, to je vlastně závěr správného nakládání s praxí. Občané by měli mít přístup dokumentu soudů proto, aby věděli, jak jejich řízení u e, soudu probíhají, aby i do budoucna mohli vědět, jak se mají chovat a co mají dělat. Německá praxe je podle mého názoru eh, správná. Není třeba definovat, eh, co je odůvodněný zájem celá evropská právní praxe ví, co je právním zájmem či oprávněným zájmem a pokaždé se musí individuálně rozhodovat. Není možné obecně rozhodnout, kdo má oprávněný zájem a kdo ne, protože eh, život je skutečně eh, mnohostranný a nelze to jaksi obecně definovat. Domnívám se, že výjimka, která se tady udělala, by se měla rozšířit na celý soud. Děkuji.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 Myslím, že se nám nepodaří najít nějakou, nějaké ideální řešení. Myslím si, že se musíme podívat na současnou situaci. Třetí řádka článku 15 říká, že každý může mít přístup k dokumentům evropských institucí, ale ve stejném odstavci 3 se praví, že to je s výhradou se zásadami, eh, které byly mm, rozhodnuty. A poměrně dále, když se podíváme na třetí řádek, eh, zde se píše, e, že to aplikuje soud, Evropská centrální banka i další instituce v případě, že vykonávají správní funkce. To znamená pro právní aktivity, takové jako je soudní řízení, je možné zamítnout přístup, protože se jedná o správní řízení. Děkuji. Äh, no já se domnívám, že debata nám ukazuje, že skutečně bychom učinili dobře, kdybychom v jednom dokumentu zhromáždili eh, jednotlivá ustanovení a eventuálně eh, k nim dali určité upřesnění. Já se domnívám, že eh, by bylo dobré, eh, tak jak bylo naznačeno právní službou, že bychom udělali zprávu z vlastní iniciativy, která by odpovídající otázky naprosto jasně eh, formulovala vůči komisi, protože každý krok k větší právní jistotě a k větší přesnosti by nám pomohl dál. V tom případě bychom naprosto jasně mohli vyjasnit, co jsou tedy administrativní rozhodnutí, eh, nebo že by to platilo pro administrativní rozhodnutí, eh, již vykonaná rozhodnutí a eventuálně zamítnutí eh, všech záležitostí, které se nacházejí ještě v řízení Čili abychom dospěli k nějakému eh, jasnému dokumentu a zpracovali, jak jsem řekla, zprávu z vlastní iniciativy a poprosili komisi, aby nám předložila na základě těchto otázek příslušný dokument. Dobře, to znamená, tuto otázku zprávy z vlastní iniciativy budeme projednávat na příštím zasedání koordinátorů. Ano, mám mnoho sympatií pro toto řešení, myslím si, že to je důležité. Poprosím právní službu a teď ještě dostane slovo Boris, který se ještě jednou hlásil, prosím. Jsem shadow raportérem, więc je... Já jsem stínový zpravodaj a plně souhlasím s paní zpravodajkou. Myslím si, že eh, ten případ, který se týká eh, pochopení širokého zveřejňování, musí jít ve dvou směrech. Za prvé, komise musí eh, rozšířit tento přístup na základě nařízení 1049. To znamená, že všechny administrativní, nikoliv soudní právní věci, protože zatím to není dokončeno na základě smlouvy a usnesení parlamentu, čili čekáme, že aby pak už všechny instituce vlastně eh, měly povinnost takovéto transparentnosti podle tohoto nařízení. A krom toho bychom měli také připravit řešení týkající se také možnosti omezení eh, v souvislosti se soudními řízeními. Myslím si, že tohle též je možné připravit. Děkuji. Takže ještě jednou požádám ještě právní službu, by odpověděl na otázky a pak se dostaneme tedy k tomu eh, k eh, dokumentu o patentu. Very briefly, um, you, you asked... Děkuji, budu eh, velice stručný. Ptali jste se, kdo vlastně rozhoduje. Myslím si, že v petice se hovoří o tom, že rozhoduje právě hlavní tajemník celého soudu. Ale já znám soudní dvůr už mnoho let a vím, že soudní dvůr se prostě rozhodne sám ve své, během své schůze administrativy, protože například eh, umožnili někdy eh, přístup k určitým eh, z důvodů vědeckých, z důvodů badatelských, takže myslím si, že tedy rozhodne soud. A pak se chci ještě vyjádřit k té druhé otázce, možná jsem to měl vyjasnit zpravodaji. Co se týče Eh, přístupu k seznamu dokumentů, které dostal soud, tak to již je k dispozici. Eh, podle odstavce 16 eh, článku 5 jednacího řádu můžete získat tento přístup, ale to je v podstatě dost minimální přístup k dokumentům, to je pravda. A ještě co se týče otázky pana Borise, revize nařízení 1049, tak jak říkal kolega, tak nařízení 1049 se nebude týkat soudních dokumentů pro, i když už v roce 2008 nebo 2009 to vlastně bylo navrženo, ale pak to bylo zablokováno. Myslím, že to bylo ve výboru LIBE. Takže doufám, že jsem zodpověděl všechny vaše otázky a samozřejmě i dál budu, budeme spolupracovat s vámi na přípravě té zprávy z vlastního podnětu, pokud se ji rozhodnete vypracovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát, to jsme prošli a teď se dostáváme, no, musíme se přiblížit k hlasování, protože bude 10 tak bych poprosil právní službu, aby nám krátce představila aby nám vysvětlila dobrozdání k patentům. Měla to udělat právní služba, že? Um Teď se jedná o dobrozdání patenty, prosím. Hm. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane předsedo. Vy jste nás požádal ve jménu výboru před týdnem, abychom vypracovali zprávu k tématu které způsobuje řadu potíží, řekl bych, politických i filozofických, a které nám dávají právní problémy také. Eh, právní služby eh, se nachází, právní služba vlastně se nachází ještě v dvojnásobné právní obtíži. Proč to bylo tak těžké? Protože se nacházíme na začátku aplikace více článků, několika nových článků, 100 118 ze smlouvy, která je základem pro tuto záležitost a tento článek sám o sobě je poměrně komplikovaný už tím, protože se tady počítá se dvěma druhy aktů. První akt řádného legislativního aktu a paralelně s tím je nerozlučně spojen s aktem, eh, který souvisí s konzultačním eh, procesem parlamentu, ale v záležitostech, kde na radě není eh, povinná jednomyslnost a to už je dostatečně komplikované. A když se posíl, podíváme na posílenou spolupráci, která tady existuje již dlouhou dobu a podíváme-li se Eh, na občanské právo, které jsme projednávali před několika týdny, máme skutečně velmi malou zkušenost tím, jak tento komplikovaný mechanismus může komplikovat. Tato složitost vyplývá z toho, že celá řada článků bývalé smlouvy byla reprodukována eh, vlastně eh, v ústavě. Máme tady články o evropské smlouvě a celou řadu článků prvků eh, o, eh, ve smlouvě o fungování Evropské unie. A mm, eh, když hovoříme o posílené spolupráci, musím říci, že zásadně v duchu mechanismu a v duchu textu existuje zapsána posílená spolupráce států. A máme tady ale také co dočinění s autorizací posílené spolupráce, čili udělování e, toho statutu posílené spolupráce mezi státy na základě návrhu komise. Toto, tato autorizace znamená schválení jednoduchou, prostou většinou. E, pakliže to bylo schváleno, takovýto text za podmínek, za jakých byl schválen, ráda eh, dojde ke svému rozhodnutí. Ta druhá fáze by potom byla fáze uskutečnění či zahájení této posílené spolupráce, která by, nás, která by se řídila eh, článkem 100 18, to znamená část řádného legislativního procesu, což by bylo jakýmsi srdcem celého toho opatření a eventuálně další rozhodnutí, eh, které by řešilo právní problém. V případě Eh, nebo v situaci, v které se nacházíme, myslím si, je třeba počítat s tím, že vy nemůžete ani jaksi předběžně soudit, posoudit eh, postoj, eh, který zaujmete v případě, že budete spolu rozhodovatelem v legislativě, v ko, čili ve spolurozhodovacím řízení. Eh, myslím si, že je třeba počítat v usnesením s tím, že nemůžete jaksi předem odhadovat, jak to dopadne. A problém, eh, se kterým eh, tady máme co dočinění, to je vlastně to, co vám bylo rozdáno včera, takže bych si dovolil velice krátce k tomu přejít a rychle bychom přešli podmínky, které v současné době Eh, smlouvy v těch dvou složkách tady eh, ustanovují eh, pro jaksi autorizování této posílené spolupráce. První podmínka je, že oblast, kde se bude vykonávat tato posílená spolupráce, nenarušuje výlučné kompetence. Podle Lisabonské smlouvy výlučné pravomoci jsou posuzovány jako kompetence sdílené kompetence eh, podle určitého seznamu. Tento seznam je součástí článku 3 o fungování Evropské unie. Velice dobře vím, že tady budou různé výklady, protože v budoucnu můžeme mít výlučné kompetence, které prostě třeba přejdou do sdílených kompetencí o naopak, ale v současné době eh, právní služba se domnívá, že článek 118 E, při veškeré problematice tady rozhodně nehovoří o výlučných pravomocích, čili první kondice pro autorizaci posílené spolupráce je vlastně splněna. Pozitivní podmínka, tato posílená spolupráce se má rozvíjet e, jaksi v souladu se smlouvou. No samozřejmě to je poměrně jednoduchý a to je článek 118. To byl článek, který eh, nám to umožňuje, čili eh, v těch mezích, které známe, eh, zůstáváme v doméně tohoto článku 118 smlouvy. Eh, je tady dále celá řada dalších podmínek, které jsou poměrně choulostivější a ty se nacházejí buď ve článku 20 smlouvy o Evropské unii nebo ve článku eh, ve, ve smlouvě o fungování Evropské unie. První touto podmínkou, to je vlastně třetí již v pořadí, je umožňovat uskutečnění cíle Unie. My se domníváme, my tedy nejsme specialisté, kteří čtou text tak, Samozřejmě eh, výbor eh, se rozhodl, abychom to vysvětlili a vzešlo to z konce minulého roku. A my prostě tento dokument, eh, tam jsou od, vysvětlující motivy a to vlastně eh, je v souladu s tímto cílem formulovaných ve smlouvě a když se podíváme na body 21 a 23, tak to je v souladu. Další podmínka. V případě ochrany zájmu Unie může dojít k posílení integrace, to znamená, my se domníváme, že abychom dospěli k odpovídající reakci, je třeba dospět k devíce, patnáce, to nevím, co já vím, ale takovýto druh spolupráce by přispěla k zachování a především k posílení systému integrace Unie. Další téma či další podmínka Eh, která by mohla být vykládána různým způsobem, smlouva počítá s tím, že v případě posílené spolupráce, a to jsou eh, eh, různá řízení, máme tady definici posledního zdroje a já vám ji přečtu. qu'il apparaît que, excusez-moi, mon article 20 m'échappe, já si dovolím to přečíst. Jakmile je stanoveno, že cíle eh, této kooperace nemohou být pojednávány v určité lhůtě eh, jaksi komplexně a společně. Česká komora se omlouvá, ale bohužel nemá k dispozici eh, čtené dokumenty. Komise, rada i vy nebo ne vy, pakliže nebudete mít tento názor, ale ty dvě první instituce odhadnou, že se došlo k poslední instanci. To znamená, že jsme dospěli do stavu, kdy by nebylo radno, aby tento cíl byl realizován v 27. Za těchto podmínek tedy právní servis může na základě toho, co nám je k dispozici, všechno, co tedy se týče dokumentů, kterým je podřízen legislativec, i v případě poslední. Jako poslední možnosti Víte, že toto je všechno nové, eh, kandidátů je 12, a e, bude nás daleko víc, čili to není žádnou otázkou. Tady máme tedy šest podmínek pro autorizování, zahájení procedury posílené spolupráce a nezapomeňme, že vy budete legislativcem alespoň z části na základě příslušných dokumentů. A co se týče poslední části našeho dobrozdání, to eh, při, vyvolalo určité obavy z komise a týkající se paragrafu 24. To je to, co se týče druhé fáze. Nemohl, neměli bychom ztrácet ze zřetele, že tady je určitý tok prostě sledování podmic, které, podmínek, které se stanování eh, rozlišuje se mezi státy, které budou eh, tvořit součást té posílené spolupráce, které ne. Musím říci, že současný stav je dostatečně komplikovaný. Čili já vám toto dobrozdání všechno začnu, došlu, zašlu písemně. Za prvé, můžeme konstatovat, že podmínky jsou splněny pro posílenou spolupráci v rámci toho návrhu, který byl vám dán k proskoumání. Za druhé, eh, rozhodnutí, které činíte, musí se řídit eh, mechanismem, který by nám mohl umožnit východisko, aby to skutečně fungovalo abyste měli svobodu akcí, aniž byste předem už museli rozhodnout či soudit a odhalovat, co budete dělat. Děkuji moc krát, teď já nepřipustím žádnou debatu, protože jsme o tom debatovali včera. Eh, co eh, máte za přímo konkrétní otázky na eh, právní službu? Prosím. Nemáme žádný, žádné otázky na právní službu. Dobře, budeme tedy rovnou hlasovat. Já se domnívám, že výsledek je naprosto jednoznačný, tak jak nám to tady právní služba vysvětlila. Dobře. Teď se dostáváme ke zprávě Léne o rozhodování. Pan kolega López, no paní kolegyně López. Eh, Pane předsedo, já bych chtěl říct, já rozhodně si nepřeji tady žádnou diskusi, jenom jsem chtěl udělat určité prohlášení, abych naprosto jasně nechal eh, vlastně, abych vyjasnil, proč budu hlasovat proti eh, z úcty k tomu, co jste tady dělali. Dovolte mi, abych učinil malé prohlášení nehledě na to, že jsme byli pro nebudu používat žádné pocity. Eh, chtěl bych skutečně tady používat stejnou racionalitu, eh, kterou se budu řídit ve všech oblastech posílené spolupráce, ke které dojde později. Eh, my jsme skutečně byli pro jednoznačné rozhodnutí a domníváme se, eh, že můžeme v této oblasti postoupit. Naprosto souhlasím s pozitivním ohledem, co může udělat eh, Unie v oblasti jednotné patentové ochrany pro 27. Náš hlas v případě Španělska i v případě mého kolegy socialistického bude negativní ze dvou důvodů. Za prvé, co se týče postupu. Chápe chápeme, že ty roky, eh, kdy jsme se snažili bojovat za toto patentové řízení, ale máme tady také skutečnost, že se změnila pravidla hry tak, jak nám to také vyjasnila naposledy komise. A proto ta rychlost, se kterou došlo k rozvoji událostí, eh, týkající se tohoto posledního rozhodnutí, eh, nerozumíme mu. Eh, nehledě na eh, tom dobrém úmyslu navrhovatele eh, po prezentování pozměňovacích návrhů a po diskusi, která podle nás nebyla dostačující, Neměli jsme dostatek času pro to, abychom mohli skutečně ve všech právních ohledech všechno posoudit. I když eh, to bylo všechno v angličtině. Moje maminka je američanka, já jsem to všechno mohl číst, ale samozřejmě mám také španělské poradce, kteří mi nemohli pomoci, protože tady nebyla španě, nebyl španělský překlad. Čili to je další bod, který bych chtěl připojit k tomu, eh, eh, k těm vysvětlením. Co se týče posílené spolupráce, tato skutečně roztříští vnitřní trh a dojde ke zkreslení trhu. Jednotný trh přece znamená jednotný trh, to znamená celý trh a ne pouze jedna jeho část. Jistě bych rád trval na to, že eh, snahy pana komisaře Barniere o jednotný trh jsou velice pozitivní. Nehovořím o tomto konkrétním případě. Kromě toho je tedy pochybující, že se konstatovalo, že posílená spolupráce je poslední možností. My jsme si vyslechli eh, velice pozorně právní službu a Eh, já nebudu klást žádný dotaz, ale rád bych zdůraznil, že soudní eh, dvůr Evropské unie, který stále ještě rozhoduje v tomto smyslu, by mohl do budoucna rozhodnout o dopadu, který to všechno bude mít. Eh, chtěl jsem vám poděkovat za to, že jste si vyslechli mé prohlášení. Chtěl jsem to říci zejména vůči navrhovateli a panu předsedovi komise. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Ano, výbor to bere jako osobní prohlášení na vědomí, bylo to skutečně osobní prohlášení a to je úplně v pořádku. Takže teď se dostáváme k hlasování. Pozměňovací návrh 27 Lopez Isturis a e, Hidalgo, e, prosím o zvednutí ruky. Kdo je proti? Čili zamítnuto. Pak se dostaneme k pozměňovacímu návrhu 620. Kdo je pro, prosím, zdvihněte ruku. Kdo je proti? Přijato. Pak se dostávám k pozměňovacímu návrhu 2. Prosím, zdvihněte ruku, kdo je proti, kdo je, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Teď se dostanu k pozměňovacímu návrhu 3. Kdo je pro, proti, přijato. Dostávám se k pozměňovacímu návrhu číslo 4, k první části, to byla stažena, kdo je pro, kdo je proti. První bylo ve většině, čili přijato. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro, kdo je proti, čili přijato. Dostávám se k pozměňovacímu návrhu 7, kdo je pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 8 byl stažen, pozměňovací návrh 9 je vyřízen, pozměňovací návrh 10, kdo je pro, proti, první byla většina přijato. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 12 je vyřízen, jedna kompromisní návrh, kdo je pro, proti, první byli ve většině, čili přijato pozměňovací návrh 13 vyřízen, pozměňovací návrh 14 vyřízen, 15 vyřízen, 16. Je to vyřízeno? 17 je také vyřízeno. 17 také vyřízeno, takže se dostáváme k 18. Takže k čemu bychom měli přijít? Takže jdeme k 16. Takže přece jenom 16. Hlasujeme o 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Čili 17 se teď jako ne, definitivně vyřídila, zůstane nám 18, 19. Kdo je pro 18 a 19? Kdo je proti? Přijato. 20 vyřízená, 21 vyřízená, kompromis 2, kdo je pro? Kdo je proti? To je většina, čili přijato 22, vyřízeno 23, vyřízeno 24, kdo je pro? Proti. První bylo ve většině přijato. Teď se dostáváme k 25, to je nepřípustné. Dostáváme se k jedničce, kdo je pro, kdo je proti. Takže toto bylo zamítnuto a dostáváme se k hlasování o celém usnesení, kdo je pro, to musíme spočítat, takže se to přepočítá. Prosím pěkně, zvedněte ruku všichni, kteří jste pro. Kdo je proti? Tak je to přepočítáme. Zdržel se? Dvě zdržení. To byla jednoznačná většina, že? Takže výsledek 6 proti, 2 zdržení, zbytek pro. Teď se přepočítá, kolik to bylo, ale bylo, bylo to, tento návrh byl přijat. Dobře, pak tento obtížný bod, alespoň co se týče výboru, máme za námi a zbytek je třeba vyřešit na plénu. Nyní budeme tedy pokračovat s dalším hlasováním a pak se podíváme také k Legal Basis. Dostáváme se ke zprávě pana Albrechta. Pan kolega Cvěvka, prosím. Bardzo děkuji. Velice děkuji, eh, pane předsedo. Vážení kolegové, mám eh, veli, takovýto požadavek. Prosím vás, vezměte eh, v úvahu také pozměňovací návrh, který se týká prvního kompromisu a přišlo to poslední chvíli. Za EPP eh, e stínový zpravodaj hovořil se zpravodajem panem Albrechtem a ostatními kolegy a získal jejich podporu. Jedná se o to, aby v prvním kompromisním návrhu jsme vyškrtli tři slova both orally and, tedy bez těchto slov. A poslední, eh, pak by to znělo tedy. on his procedural rights, at least in writing and in simple and accessible language. Stako. Čili toto je verze, poslední verze eh, kompromisního návrhu číslo jedna. Děkuji. Frau Lichtenberger, bitte. Děkuji, paní Lichtenbergerová. Já bych chtěla omluvit pana kolegu Albrechta. On je skutečně nemocen a proto nemohl přijít. Souhlasí s tímto kompromisním návrhem. Tady se vloudilo určité nedorozumění do diskuse, ale domnívám se, že teď je to jasné. Jedná se o minimální požadavky a v normálním případě by to skutečně mělo být tak, že informace budou slovně i písemně, protože samozřejmě písemně je to důležité, protože obviněnému to dá naprosto jasný základ. Ano, dobře, to budeme zohledňovat v hlasování. Takže teď hlasování a pozměňovacím návrhu 3. Zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti. A první ve většině pozměňovací návrh 4 pro proti, přijato. A teď kompromis jedna s ústním pozměňovacím návrhem pana Cvěvky, kdo je pro, proti, přijato. Takže nemusím nechat hlasovat odděleně, protože eh, tahle, tohle bylo jasné. Teď se dostáváme k pozměňovací návrhu 5, vyřízen 6, kdo je pro, <clears throat> proti, přijato. Kompromisní návrh 2, kdo je za? proti, přijato. 43, 40, 41 42 vyřízeno, kompromis 3 je další, kdo je pro, proti, přijato, tak jsme celou řadu věcí vyřídili. Teď 52, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Teď jdeme k 53, kdo je pro, proti, přijato. Pak desíce pro, proti, přijato. Ne, vyřízeno, promiňte, o tom jsem vůbec nemusel nechávat hlasovat. Jedenáctka, kdo je pro, proti, přijato. Dvanáct pro, přijato. 54 pro, proti, přijato. 55 pro, proti. To musíme spočítat. 55 pro. Proti. No to bylo jednoznačné. Zdržení. Přijato. 650 pro. Proti. Přijato. 57 pro. Proti. Přijato. 13 pro, proti, přijato. 14 eh, s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, eh, převážná většina přijato. 58 pro, proti, zamítnuto. 59 pro, proti, přijato. Kompromisní návrh 3a, první část, kdo je pro, proti, přijato. Kompromisní návrh 3a, druhá část, kdo je pro, proti, většina, to druhé, eh, první byla většina, že přijato. 60 je vyřízeno, 1,60 pro, proti. První bylo ve většině, že takže přijato, nebo ne? Takže ještě jednou, prosím pěkně. 1,60 pro, 12 k 11. Pro. Dva šedesát McCarthy pro, proti. Přijato. Tři a šedesát pro, proti. Přijato. Čtyři a šedesát pro, proti. Zamítnuto. 65 pro, proti, to přepočítám ještě jednou pro, proti. Může to být 11 proti 11? Takže to ještě zopakujeme, prosím. Kdo je pro? Teď to přepočítám sám. 11, ani o někoho víc. A proti blok 11, tak je to zamítnuto. 11 11 je zamítnuto. Navzdory tomu, že jsme to třikrát přeskoumali. Teď se dostáváme k 65, ne, k 660 pro, proti, No to teď bylo jednoznačně zamítnuto. 67 pro, proti, přijato. 15 pro, proti, přijato. 68 pro, proti, přijato. 17 a 69 pro, proti, přijato. 18 pro, proti, přijato. 70 pro, proti, přijato. 71 pro, proti, zamítnuto. 19 pro, proti, přijato. Kompromis 4 pro, proti, kompromis 5 pro, proti, přijato. 21 a 73 pro, proti, přijato. 74 odpadá, 22 pro, proti, přijato. 23 a 75 pro, proti, přijato. Kompromis 5a pro, proti, přijato. Kompromis 5p 5B, pardon, pro, proti, přijato, 77 pro, proti, přijato, 78 pro, proti, přijato, 1,80 pro, proti, to je většina proti, zamítnuto, 27 pro, proti, přijato. Kompromis 6 pro, proti, přijato. 28 a 2,80 pro. Ano, vlastně to je správné. Dostáváme se k sedmice. Kompromis 7 pro. Děkuji. Proti. Přijato. Dostáváme se ke kompromisu 8 pro. Proti. Přijato. 680 pro, proti, přijato. 230 pro, proti, zamítnuto. 1 pro, proti, přijato. 34 pro, proti, zamítnuto. 35 Není vyřízeno, vyřízeno pro? Proti? Většina proti bych řekl, takže zamítnuto. Dva pro, proti a přijato. 630 pro, proti, zamítnuto. 37 pro, proti, přijato. 38 pro, proti, zamítnuto, 39 pro, proti, zamítnuto. A pak stanovisko jako takové pro, proti, přijato. Prosím, poblahopřejte panu Albrechtovi, ano, a e, řekněte mu, že mu přejeme pevné zdraví, dobré uzdravení, takže jsme toto vyřídili a dostáváme se k dalšímu bodu, k hlasování a to je... Eh, zpráva Regner. Ne, kolega Bodu, prosím. Co? To teď bohužel jsme neměli přeloženo. Pan Bodu. Stahuje se 2, 40 a 61, všechno jasné, tak jsem to pochopil. Děkuji. Dann kommen wir jetzt zu Änderungsantrag 37. Pozměňovací návrh 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 7, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10 pro, proti. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 11 pro, proti. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 12 dva, eh, proti. Zamítnuto. 13 pro, proti. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 38 pro, proti. Přijato. 14 eh, pro, odpadá, ano, tak to je vyřízeno. 39 pro, proti, přijato, pozměňovací návrh 40 pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 1.40 pro, proti, přijato. 2.40 bylo staženo, 3.40 pro, proti, zamítnuto, 44 pro, proti, zamítnuto, 45 pro, proti, přijato, 640 pro, proti, zamítnuto, 47 pro, proti, zamítnuto, 48 za, proti, přijato, 49 pro, proti, zamítnuto. 50 pro, proti, zamítnuto. V bloku 51, 52, 53 Karim pro, proti, přijato. 15 pro, proti, zamítnuto. 16 pro, proti, zamítnuto. 54 pro, proti, Zamítnuto. 55 pro. Proti. Zamítnuto. 17 pro. Proti. Zamítnuto. 650 jako dodatek pro, proti, eh, přijato 57 pro, proti, přijato 18 pro, proti, zamítnuto 58 pro, proti, zamítnuto Karim pro 59, proti, přijato. 60 Karim pro, Še, proti, ne, odpadá, dobře, takže se to vyřídilo, 1,60 staženo, 19 pro, proti, zamítnuto, 20 pro, proti, zamítnuto, 21 pro, proti, zamítnuto 62 pro, proti, zamítnuto 63 <clears throat> a 64 <clears throat> pro, proti, zamítnuto 22 pro, proti, zamítnuto 23 pro, proti, zamítnuto 24 pro, proti, zamítnuto 25 pro, proti, zamítnuto 65 pro, proti, přijato. 66 pro, proti, přijato. 65 pro, proti, přijato. 26 pro, proti, zamítnuto. 68 za, přijato. 27 pro, proti, zamítnuto. 28 pro, proti, Zamítnuto 69 pro, proti, přijato 29 pro, proti, zamítnuto 70 pro, proti, zamítnuto 71 pro, proti, zamítnuto v bloku 72, 73, 74 pro, proti, zamítnuto 75 pro, proti, přijato. 76 pro, proti, zamítnuto. 77 pro, proti, zamítnuto. 30 pro, proti, zamítnuto. 31 pro, proti, eh, zamítnuto. 78 eh, pro, proti, přijato. 79 pro, proti, přijato. 32 pro, proti, zamítnuto 80 pro, proti, přijato 81 pro, proti, zamítnuto 280 pro, proti, zamítnuto 83 pro, proti, přijato 84 pro, proti, zamítnuto 33 pro, proti, Zamítnuto. A poslední strana. 85 pro. Proti. Zamítnuto. 86 pro. Proti. Přijato. 87 pro. Proti. Přijato. 88 pro. Proti. Přijato. 1 pro. Proti. Zamítnuto. 2 pro proti, odmítnuto 3 pro, proti, odmítnuto 34 pro, proti, to musíme přepočítat, pro, proti. Jedenáctku deseti. Ne, jedenáct. Tak je proti dobře, v tom případě je to zamítnuto. Pak je to jedenáctku jedenácti, takže kde jsme byli teď? 35. Dostáváme se k 35 pro, proti. Ještě jednou, 35 pro, proti. To byla většina pro, 630 pro, proti. To bylo 11 ku 11, takže zamítnuto. 5 pro, proti, přijato. A zůstáváme se k závěrečnému hlasování. Pro, proti. První byla většina, ale musíme to zase přesně přepočítat. Prosím pěkně, dejte nám znamení, kdo je pro. Čtrnáct. Proti? Takže přijato. V tom případě můžeme i tento bod uzavřít, prosím pěkně. Já eh, bych prosila, abyste mé jméno z toho stáhl. Ano, ano, to automaticky přebírá předseda. Ano? Teď se dostáváme k normální agendě, čili doufej, ne, do, dovolte, abych mezi námi přivítal, ale ještě k jednacímu řádu. Pane předsedo, dovolte, abych vám připomněla, že máme ještě hlasovat o e, právním základu. Dvě opinie na téma. Máme tady dva, dvě stanoviska, o kterých se má hlasovat a která se týkají právního základu. Ja, wir können das gerne, wenn es da keine, diese Fälle sind ja ein. Ano, ale tyto případy jsou jednoduché. Pakliže eh, s tím nejsou žádné problémy, můžeme to rovnou schválit, protože bylo v předpolí všechno vyjasněno, bylo to naprosto bez problému. Čili eh, je to schváleno paní zpravodajkou tak, jak to tady bylo dohodnuto, tak je to vyřízeno, protože jsme tady neměli žádný rozpor z jednotlivých frakcí a můžeme to takto schválit. Takže dovolte, abych mezi námi přivítal pana Ševkoviče, a, e, který tady bude přítomen v souvislosti s body 33 až 36. Navrhl bych, abyste rovnou začal a potom můžeme vstoupit do debaty. Pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo a vážení poslanci Evropského parlamentu. Já se vynasnažím pokry- za- zabývat se všemi záležitostmi, na které upozornil pan předseda, takže prosím o trpělivost, když to bude delší než obvykle. Nejprve chci eh, velice ocenit eh, pozornost, jakou se dívá tento výbor na chytrou regulaci a nejprve několik slov v rámci o celém kontextu. Je velmi důležité eh, si uvědomit, jak velkou politickou prioritu přikládáme v komisi inteligentní regulace, což vyklídá z politického doporučení, které předseda Barroso eh, schválil ještě předtím, než komise nastoupila do funkce. Je tady jasné odhodlení trvale zle věci zlepšovat, tak aby legislativa opravdu měla maximální kvalitu. V našem sdělení o inteligentní regulaci z loňského října jsme nastavili jako komise eh, na příští roky priority. Dobrá regulatorní eh, praxe, politický cyklus, za, větší za zapojení zainteresovaných stran a společná, společná eh, zodpovědnost. Chceme tu inteligentní regulaci mít ve celém politickém cyklu, tedy nejenom když se to vypracovává, ale i realizuje, vyhodnocuje a eventuálně reviduje. Což to znamená v praxi, že všechny významné návrhy na novou nebo revidovanou právní úpravu budou založeny na hodnocení toho, co už existuje. Paralelně budeme provádět zavádět více takzvaných fitness checků, tedy hodnocení v politických oblastech, abychom zjistili, že regulatorní rámec opravdu odpovídá účelu a také budeme se snažit snižovat administrativní břímě a snažíme se potom eh, toto zjednodušení zapracovávat do všech politických procesů, tak abychom zvyšovali efektivitu naší legislativy. A v těchto oblastech komise už teď může vycházet z velice solidního základu, který už navrhl jako jakožto navrhla jakožto opatření, aby se snížilo administrativní břemeno o více než 31%. Tady Rada a parlament už schválili opatření, které vedou ke snížení o 21,8%. To znamená, že opatření vlastně eh, zbývá ještě 9,2% a ty ještě musí Rada a parlament udělat. A víme, jak je to důležité pro naše občany i pro naše podniky, protože kdyby se to eh, propočítali, pak by to dělalo jak na úsporách desítky desítky miliard dolarů. Za druhé, inteligentní regulace po, dále zvýš, posílí hlas zainteresovaných stran. Komise se hodně snaží, aby politika byla otevřená zainteresovaným stranám. Prodloužíme konzultační období eh, z 8 na 12 týdnů a budeme provádět celý proces eh, konzultací, abychom zjistili, co dále je možné ještě zlepšovat, tak aby bylo možné eh, uskutečňovat ustanovení Lisabonské smlouvy o participatorní demokracii dále. Inteligentní regulace je společnou zodpovědností i nadále. Evropský parlament, Rada členské státy, všechny tady musí sehrávat svoji úlohy. Parlament eh, eh, a jeho výbory a pracovní skupiny také se toho musí chopit a ukázalo se, že, že uživatelé v v eh, výborech parlamentu a v radě pokládají eh, hodnocení dopadu za velice užitečné. Eh, parlament a rada mohou udělat hodně, aby se zlepšila kvalita legislativy tím, že budou efektivně využívat nástroje, které již existují, jako je hodnocení dopadu. Evropský parlament a rada můžou provádět eh, také hodnocení dopadu o podstatných změnách návrhů legislativních rady. A komise bude konstruktivně reagovat na základě případ od případu případu tak, aby eh, zvyšovala eh, další aspekty původního hodnocení dopadu na základě pozitivního eh, hodnot, pozitivních zkušeností. INKO bychom chtěli vybíhnout všechny výbory, aby hodnocení dopadu zařadili do svých jednání, protože tato praxe INKO vychází v první diskusi s hodnocení dopadu. Je to výborná praxe a doufáme, že to budou šířeji používat i ostatní výbory Evropského parlamentu. Kdybyste mi dovolili, řekl bych několik poznámek ke zprávě paní Niblerové výbor, eh, velkým zájmem sledovala diskusi v vašem výboru o zprávě, aby se zajistilo nezávislé pozouzení dopadu. Připravila to paní Niebler a je to významný přínos k tomu, aby se dále rozvíjela společná zodpovědnost eh, institucí Evropské Uvědomujeme si, že je důležité, aby tady byl integrovaný přístup, aby ekonomické, sociální, ekologické dopady se v hodnocení eh, zohledňovaly a kvalita dopad, hodnocení dopadu komise se velmi díky tomu zlepšá. Je to v souladu i se mm, zvláštní zprávou účetního dvora o hodnocení dopadu evropských institucí. Jak je, a myslíme si, že to je asi nejkomplexnější audit, jak který kdy byl proveden v oblasti systému hodnocení dopadu. Účetní dvůr potvrzuje, že tento systém hodnocení dopadu je velice efektivní a podporuje dobré rozhodování v rámci institucí Evropské unie a že to vede ke zlepšení kvality návrhu systém kvality eh, se příznivě může porovnávat s ostatními podobnými systémy, jako je hodnocení eh, transparentnosti a integrovaného přístupu, protože, jak víte, my to vždycky zveřejňujeme a my se snažíme opravdu probírat všechny aspekty, které by mohly mít dopad na kvalitu legislativy. Eh, konkrétně účetní dvůr shledal, že hodnocení dopadu, rada pro hodnocení dopadu velice přispívá k zvyšování kvality hodnocení hodnocení dopadu a my také souhlasíme, že ta rada velice dobře funguje jakožto efektivní a nenákladná struktura, která je také velice nezávislá, což prokazuje svými připomínkami, které jsou velice otevřené často a asi u třetiny případů služby komise museli předělat analýzu. A názory této rady jsou veřejně k dispozici spolu i s návrhy, to už jsem říkal. Na základě této zprávy dvora si myslíme, že e, výzvy, aby tady byl externí orgán, aby se zlepšila kvalita hodnocení dopadu, když nejsou oprávněné a nebylo by to kompatibilní s právem iniciativy ani s institucionálními právy radu a parlamentu, že ty mají na starosti revizi, pozměňování a přijímání návrhu komise. Další důležitá věc v hodnocení dopadu je transparentnost a konsultace migrace v roce 2010 komise začala vydávat cestovní mapu pro všechny návrhy, které pravděpodobně budou mít významné dopady, včetně aktů eh, prováděcích a v, a v přenesené pravomoci. A proč a jak? A to oceňují i zúčastněné strany a my bychom chtěli provazovat tyto cestovní mapy s, pra, prací komise, aby prediktibilita našich akcí se zvýšila a aby se také šířeji vědělo, co plánujeme v této oblasti a umožníme tak eh, začátek diskuse o pracovním programu komise a návrzech, které posléze přijdou. Služby komise konzultují Eh, všechny zúčastněné strany různým způsobem a na různých stádiích při hodnocení dopadu, aby ta eh, analýza byla komplexní, přesná a konzistentní a proto si komise nemyslí, že je třeba konzultovat návrhy těchto dopadů, protože ty ještě nejsou hotové. Eh, je tady čas na konzultace a na to, aby se dávaly alternativy. Kdyby se to všechno smíchalo dohromady, jenom by se smíchaly i zodpovědnosti. Jak už jsem říkal, dál. Komise se rozhodla, že rozšíří maximální, minimální období až na 12 týdnů od roku 2012 a začíná revidovat konzultační politiku a praxe. S vaším dovolením, pane předsedo, já bych teď pokračoval tím, že řeknu několik slov ohledně zprávy o správném uplatňování práva Evropské unie. Komise posílí svoji práci při realizaci e, tím, že legislativa bude jasnější a snáze přístupná, budeme budeme spolupráce s členskými státy, aby se to přísně uplatňovalo. V rámci tohoto úsilí výroční zpráva komise eh, se zaměřuje na strategičtější hodnocení uplatňování práva EU, aby se zjistily hlavní výzvy, aby se nastavily priority a programovací práce v souladu s tím. Teď bych se zaměřil na volbu klíčových aspektů zprávy. My jsme reagovali na požadavek parlamentu, aby se podrobněji uvádělo, jaké otázky otázky uplatňování práva eh, se přijímají v peticích parlamentu. Tady eh, si myslím, že je důležité včasně parlamovat, eh, všech informovat o postupu s peticemi. Nový rámec by to měl zajistit. Komise také podporuje zájem parlamentu, aby se použi- ukazovalo na korelační tabulky. Je to v zájmu občanů, podniků, aby bylo možné lépe, aby ti lépe věděli, jaké mají práva a mohli je také pro, uplatňovat. Někdy je tady spousta legislativních úprav, které je třeba provést v celé Evropské unii, aby vstoupila v platnost jedna směrnice. A konkrétně komise upozorňuje na úsilí Evropského parlamentu posílit monitorování. A tady v této souvislosti bych se k tomu rád vyjádřil. Za prvé je opravdu dobré, že rada je informována o to, jak důležitý bod pro vás to je. Toto je obrovský politický tlak a je to takový, který musíme rozumně používat. Komise plně důvěřuje úsudku Evropského parlamentu, jak tento tlak uplatňovat, aby to nevedlo ke zbytečnému zablokování legislativního procesu. Za druhé musíme jednat pozitivněji, co se týče korelace korelačních tabulek. Můžeme budovat na zkušenostech společenských eh, eh, států, které už je používají a mohou dosvědčit, jak jsou užitečné. Já mám s tím osobní zkušenosti, když jsem pracovala v národní administrativě. Vím, jak dobré je mít takovéto korelační tabulky, může se dobře plánovat, může se to rozdělovat práce mezi různými ministerstvy a můžeme opravdu velice přesně stanovit, kdo má na starosti co a jak se bude legislativa uplatňovat v právním řádu dané daného státu. Díky tomuto systému, který jsme zavedli ještě před přistoupením, nové členské státy většinou teď mm, jsou dobře hodnoceny v hodnotících tabulkách. Pro, eh, jak zjistíte, nové členské státy většinou dosahují 98-99% transpozice. To je jasný důkaz, že korelační tabulky mohou být velice užitečné pro všechny při kontrole toho, jak vlády uplatňují, transponují právo Evropské unie. A musíme se ještě více e, snažit upozorňovat národní parlamenty, jak dobrými spojenci by mohli být. A tohle je signál, který vysílám kdykoliv se setkávám s národními parlamenty. A mám z toho takový dojem, že e, opravdu se velice snaží e, se jaksi Eh, vyhnou všemu, co by zasahovalo do jejich prerogativ. Pak eh, také máme novou metodu registrace stížností ohledně uplatňování práva, tak aby eh, občané mohli opravdu si efektivně stěžovat. Máme tady statistiky také o objemu těchto stížností, které jsou u komise registrovány a vidíme, že opravdu jejich počet významně stoupl. To přímo reaguje na obavy, které předtím vyjadřoval parlament a evropský ombudsman. Navíc komise i nadále zpracovává a uplatňuje evropské pilotní projekty tak, aby se dalo lépe reagovat na požadavky občanů. A je, vidíme, že tento systém umožňuje opravdu řešit problémy poměrně rychle a efektivně. Od začátku tohoto měsíce máme 22 členů, které se evropského pilotu zúčastňují a 25 členských států jsou na různých stádiích přípravy a doufám, že všech 27 členských států se do toho systému ještě v tomto roce zapojí. Parlament rovněž opakovaně potvrzoval, jak je důležité, aby komise efektivně zajišťovala uplatňování práva Evropské unie tam, kde se nadále porušuje. Článek 260 a konkrétně odstavec 3 eh, smlouvy o fungování Evropské unie zavádí možnost, eh, včas, eh, aby Evropský soud uplatňoval eh, finanční sankce vůči členským státům, které opožděně transponují směrnice. Komise nedávno přijala nové sdělení o tom, jak se to bude uplatňovat, toto nové ustanovení. A tam se zavazuje, že bude eh, se stažit, aby se ty penalizace uplatňovaly brzy a že ten proces bude sledovat. Kdybyste mi dovolili pokračovat, pane předsedo, přešel bych třetí zprávě, která se týká subsidiarity, protože já vím, že subsidiarita je je velice důležitá pro Evropský parlament a pro členské státy i národní eh, parlamenty. A proto jsme řekli zcela jasně, politickém doporučení, že Evropská unie nejlepší funguje, když se zaměřuje na svoji hlavní úlohu a když zdůrazňuje potřebu rozumně činit volby, kdy a kde navrhovat akce na evropské úrovni. Evropské komise má zprávu o subsidiaritě a proporcionalitě z minulého eh, října. A eh, ta se eh, týká doby 2009. To ještě fungovala smlouva s NIS, ale v některých oblastech, jako je politika v oblasti spotřebitelů, veřejného zdraví, dopravy a energetiky, rozdělení pravomocí není vždycky úplně jasné. Zpráva také zjistila, že v těchto věcech evropské instituce a národní parlamenty mají nejrůznější názory. A to ukazuje, jak složitá je to věc a jak důležité je, aby probíhala informovaná diskuse. Komise chce i nadále posilovat svoji interakce s národními parlamenty v rámci kontrolního mechanismu subsidiarity, což je tady klíčový prvek. Diskuse o subsidiaritě a proporcionalitě byla dále obohacena novými ustanoveními Lisabonské smlouvy, které dají další úlohu k výboru regionu národním parlamentům a v roce 2010 k tomu bude zpráva v rámci informace vám mohu říci, že v roce 2010 jsme už obdrželi 390 stanovisek od národních parlamentů v rámci kontrolního mechanismu subsidiarity anebo v rámci politického dialogu. Z těchto 390 stanovisek o něco více než 30 bylo negativních ale vidíme tady velký nárůst o 55% stanovisek v tomto roce v porovnání s minulými roky. Takže opravdu je tady zvýšený zájem eh, národních parlamentů o věci týkající se subsidiarity. To je evidentní. Chtěl bych využít příležitosti, abych eh, zmínil ještě jednu věc, o které jsme už předtím hovořili. Jenom abyste dostali stručnou informaci o tom, jak si představujeme zlepšovat řízení agentur. Jak víte, e, e, existuje interinstitucionální pracovní skupina, která se touto věcí intenzivně zabývá. My jsme tuto koncepci zavedli proto, že předtím ta práce nebyla dobře přijímána členskými státy. Teď chceme zaangažovat do této práce co nejvíce i členské státy. Musím říci, že spolupráce s Evropským parlamentem a s pracovní skupinou vedenou paní Zitou Hák probíhá výborným způsobem a množství analytické práce, které už bylo uděláno, opravdu je velmi působivé, ale teď je na čase na politická rozhodnutí, na politické kroky vpřed a já velice doufám, že Rada bude aktivnější v práci této interinstitucionální skupiny. Máme nějaké pozitivní e, signály od e, belgického předsednictví, už jsme začali o tom hovořit s maďarským předsednictvím členové Evropského parlamentu tady nastavili cíl i pro tuto skupinu, totiž aby eh, měla nějaký pozitivní eh, výstup, než začneme hovořit o víceletém eh, rámci a že toho se dosáhne. Protože teď máme více než 6 tisíc pracovníků v těch 33 agenturách a na rok 2011 máme 707 miliard eh, eh, euro. Ehm, je třeba eh, nacházet možnosti úspor v tomto rozpočtu a proto to musíme velice pečlivě sledovat a musíme hledat řešení, aby agentury pracovaly efektivněji v budoucnosti. Pane předsedo, já už jsem hovořil docela dlouho, takže s vaším dovolením bych tady skončil a samozřejmě, že se maximálně vynasnažím zodpovědět vaše dotazy i dotazy členů tohoto výboru. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že to bylo nesmírně informativní. Eh, informativní. Vy jste se věnoval celé řadě témat. Já bych nyní dal slovo oběma přítomným zpravodajkám a paní Nilberové, paní Lichtenbergerové a pak budeme pokračovat v vašich příspěvcích. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane komisaři, promiňte, eh, že jsem přišla později, protože jsem musela hlasovat ještě ve výboru průmyslu, ale s velkou pozorností jsem si vyslechla vaše závěry. Já bych teď, pane předsedo, nechtěla sepsat zprávu nebo tady nějak vám dávat nějakou moji zprávu, a spíše otázku na pana komisaře. Já jsem předložila ve své zprávě k vlastní iniciativy eh, právě k studiím dopadu a tady ve výboru a také v parlamentu jsme se již mnoho let tímto tématem specifickým zaobírali. Uznáváme, že Evropská komise v posledních letech podnikla skutečně mnoho proto, aby tyto studie dopadu se i interně, ale stále ještě konstatujeme určité nedostatky a proto jsem se vás chtěla zeptat, zda byste se k tomu mohl vyjádřit a poukázat na to, zda pomýšlíte eh, eventuálně realizovat ještě další zlepšení. Konstatujeme, že v mnoha oblastech navzdory zadáním nebyl, pro, nebyly provedeny studie dopadu například kolegyně Ellie McCarthy, když jsme měli rozpravu ke zprávě z vlastní iniciativy, poukázala na určité nedostatky v březnu například hospodářský a měnový výbor žádal studii dopadu eh, k zdaňování finančních transakcí. Až do prosince se nic nestalo, čili otázka, proč se něčo, něco takového nerealizuje. Teď tady právě diskutujeme o směrnici o právech spotřebitelů. I tady eh, existují tedy dost, eh, teď to řeknu hodně hovorově, eh, velmi jaksi všivá studie dopadu, velmi nedostatečná. To, co nám nejvíc vadí, pane komisaři, v oblasti studie dopadu je, že Eh, vlastně nepřipouští žádné alternativní diskuse. My dostáváme od komise studii dopadu se dvěma eh, alternativami. Eh, jedna iniciativa z 99,1% potvrzuje návrh komise, alternativa číslo 2 je formulována tak, že každý prostě po zkoumání proveditelnosti řekne, no takhle to nemůžeme tedy vlastně udělat. Ale taková skutečná odpovídající diskuse Eh, k tomu neexistuje a to nám jaksi komise vlastně tímto způsobem zpracování eh, vlastně ani nepřipouští, takže bych vás chtěla poprosit, zda by se v této oblasti mohlo něco stát. A moje poslední podmínka ve zprávě navrhnu, že náš vlastní systém studií dopadu bychom měli zlepšit v parlamentu a doufejme, že ty pozitivní zkušenosti, které nazbíráme u nás v parlamentu, budeme moci předat také komise, že komise se jich chopí. Děkuji mnohokrát paní kolegyně Eva Lichtenbergová. Zunächst eine Anmerkung. Äh, immer wenn ich Smart Regulation. Eh, vždycky, když slyším Smart Regulation, tak vždycky myslím na to auto Smart. To je sice účinné, ale také hodně malinké a vejde se tam hodně málo osob. Eh, čili prosím pěkně, dbejme na to, abychom tento model jaksi neuspěchali. E, e, účinnost není všechno, jedná se o práva, o základní práva, o checks and balances, prostě veškerá ta debata o účinnosti. Já vím, že to reflektuje jednu z hlavních kritik Evropské unie, ale e, prosím pěkně, podívejme se na to, abychom skutečně zabezpečovali práva při veškeré lásce jak se k účinnosti. A teď ještě jednu poznámku k studiím dopadu. To, co slýchám i od občanek a občanů, že není dostatečně transparentní, kdo, jaké, jak si, jaké dopady jsou hodnoceny a které se vlastně neposuzují. Eh, když se podíváme na to, kdo, se, kdo, se, kdo je tázán, kdo se bere vážně při konzultacích a kdo se ignoruje, podle jakého kritéria eh, se již konzultace a stanoviska posuzují, eh, eventuálně integrují či neintegrují, neintegrují do toho procesu. Tady si celá řada lidí přeje, které se velice angažují v tomto procesu, dostávat zpětnou vazbu a myslím si, že to mají také právo. Ne. Eh, teď se dostávám k otázce implementace komunitárního práva. Vím, že velký požadavek komise je vždycky otázka těch korelačních tabulek. S tím naprosto souhlasím. Je to důležitá věc, ale to není náš problém. Nýbrž je to problém, že to nechtějí členské státy anebo nedávají odpovídajícím způsobem dostatek eh, údajů. Eh, to znamená, když my to vyžadujeme, je to správné, ale konec konců problém ve členských státech leží, eh, protože tady ten problém se potom mm, vyskytuje na jiné úrovni. Eh, v otázce implementace eh, jsme v našem usnesení vypracovali dva aspekty. Za prvé to byla transparentnost v celé této záležitosti. Myslím si, že my jako Evropský parlament bychom měli jednoznačně eh, mít zpětnou vazbu. Musíme vědět, kolik přihlášek porušení eh, bylo nahlášeno, eh, co občané a občanky porovali, abychom se mohli řádně zapojit do logistiky celého procesu. A to můžeme udělat pouze výmely, co občanky a občané, kteří se na vás, na komisi jako na celek obrací, namítají, eh, proti čemu eh, protestují, protože jedině tak můžeme optimalizovat naší práci mm, tento požadavek eh, po transparentnosti a je mi líto, že to musím konstatovat, stále ještě nebyl splněn. Řekli jsme, <clears throat> že chceme vědět, jaké potíže se zaslali zpět členským státům a co se z toho stalo co z toho pak vzešlo. A to je bohužel také ta nedostato, to jsou ty nedostatky, které vidím i v pilotních projektech. Nejsou tady žádné transparentní jaksi eh, spě, smyčky zpětné vazby. My prostě musíme vědět, abychom, <clears throat> musíme mít tuto zpětnou vazbu, abychom věděli, kde se eventuálně vyskytly nedostatky v logistice a kde my se můžeme zlepšit ve veškerém parlamentním procesu. Byla bych velice ráda, kdybych tady mohla eh, dostat odpověď, zda tady můžeme něco očekávat a pakliže ne, proč? To by bylo také zajímavé, protože když řeknete OK, to nedostanete, tak musíme diskutovat o tom, proč. Uh, ale eh, vlastně už vysíme ve vzduchu. Od té doby vlastně, co sedím v tomto parlamentu, vy samozřejmě nejste odpovědný za celé toto období, ale za toto poslední přeci jen. Čili tady se skutečně jedná o to, aby se s tím něco udělalo. Od té doby, co jsem členkou parlamentu, se prostě v této oblasti vůbec nic neděje. Myslím si, že parlament si zaslouží odpověď. A druhý bod. Co se týče dobré zprávy, máme tady novou právní bázi, to je článek 283, a to bych požadovala za velice, považovala za velice důležité. E, I otázku kodifikace, to je také krok transparentnosti. <coughs> A také by to možná zlepšilo dojem, který slycháme od občanů, že tady existuje určitá libovůle. A to vznikne, když občané nevědí, podle jakých pravidel se koná. Čili, aby i tady bylo vytvořeno jasno, protože co dostávám jako zpětné hlášení, že eh, jakmile nějaká silná lobby se cítí znevýhodněná, například v oblasti dopravy, tak dochází k infringementu, ale k infringementu nedochází, pakliže prostě není vyřešena řada ekologických eh, podání. A protože musíme stále více jako poslankyně, a domnívám se, že tak se bude dařit i ostatním kolegům, musíme reagovat na otázky implementace či neimplementace či nekorektní implementace evropského práva. Říkáte, že chcete rychlejší odpovědi poskytovat občanům na stížnosti jejich. To je velice dobré, zejména v rámci toho pilotního projektu, eh, kde je potřeba mít dodatečnou zpětnou vazbu ještě od členských států a na této úrovni to vždycky zůstane jaksi vyset a tam nic nepokračuje potom a občané a občanky sedí a říkají si, no tak co teď? Napsali mi sice, že ta věc došla, a pak už jsem se nic nedověděl. Myslím si, že tady eh, musíme nejenom eh, zlepšit eh, účinnost ale musíme zohlednit skutečnost, že občané občanky, kteří se obracejí na komisi, pravidelně a krok po kroku musí být informováni o tom, že i my víme, co probíhá. Ne v detailu, ne Josef Bekluger si stěžoval a bylo to vlastně nesmyslné, my chceme vědět, v jakých, ob, v jakých oblastech dochází k většině stížností, eh, jak je jejich předmět, abychom mohli toto vzájemné působení poslanců mít podložené nejenom jednotlivými dotazy, které musíme klást, anebo se pohybovat v oblasti domněnek. Byla bych velice ráda, kdybychom se tady mohli dostat o krok dál a já vás považuji za velice otevřeného člověka v této oblasti. Prosím pěkně, eh, to je něco, co bychom si mohli přece vzít do příštího roku. Paní kolegyně Wallis. Děkuji. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat komisaři za jeho velice podrobnou prezentaci. Jsme velice rádi, že jste nás navštívil. Kolegové, kteří již hovořili, ehm, tak hovořili o konkrétních věcech. Mě by zajímala jedna taková drobná věc, o které jste nehovořil. Váš předchůdce, nebo předchůdkyně, komisařka eh, Malstromová, tak s ní jsme zahájili určitý postup, Eh, že tedy vždy zde bude určitý, určité shrnutí pro občany před novou legislativou, což pomůže vysvětlit občanům tuto novou legislativu a pokud budou mít občané pocit, že se chtějí ještě zeptat, tak to bude možné. Nevím, jak to teď vypadá s tímto postupem a velice by mě zajímalo, pokud byste dokázal nebo pokud byste mohl potvrdit, že tento postup ještě také bude uplatňován. Rabkaj, bitte. Děkuji, nyní pan Rabkaj. já bych velice krátce řekl něco k tomu, co řekla paní kolegyně Lichtenberger. Vůbec se nechci namítat nic proti tomu, ale abychom tady měli jasno. A pak jsem chtěl zareagovat na tu oblast, kterou u nás zastupuje Angelika Nýblerová. Korelační tabulky, to je i náš problém. Já vím, já, já vím, jak jsi to myslela, ale musíme v tom mít jasno. Náš problém je, že jsme legislativci a když členské státy nekonají, jak by měly, tak musíme něco učinit. Sice nevím ad hoc jako co, ale nemůžeme říci, ti to neuděláme, ne, nedělají, to s tím nic, ne, s tím se nepomůžeme. Ne, ne, tady musíme mít nějakou možnost. A druhá věc, co do pojmu možná, protože vidím, eh, že v obecném jazyku eh, vlastně máme tendenci k tomu, abychom smart regulation a účinnost eh, jak si dávali dohromady, protože paní Lichtenbergová řekla, že účinnost není všechno. Já považuji za to, já se domnívám, že účinnost je nesmírně důležitá, ale účinnost a smart regulation nebo lepší úpravy, lepší regulace nemusí být vždycky to tež Účinnost je něco, co je relativní a co se poměřuje vždy podle něčeho konkrétního. A vím, že používání jazyk je takové čím méně, čím, tím účinněji, ale tak to není musím říci, co chci dosáhnout a jak potom naložím tedy, eh, jak to podniknu tou nejúčinnější cestou, to nejhospodárnější, abychom tedy si rozuměli. To jsem chtěl vyjasnit. A teď k oblasti studií dopadu a hned eh, zareaguji na návrh smlouvy paní Niblerové. Velice se mi líbí, eh, o tom není pochyb, ale i tady bychom měli dávat pozor. Za prvé je to možná tak trochu můj pohled na věc. Já mm, popírám eh, absolutní nezávislost. Já si myslím, že nezávislost neexistuje Domnívám se, že nezávisle na pokynech by člověk měl být v případě, že dělá něco pro to, aby někomu něco ukázat, tak ten, komu mu něco chce ukázat, třeba udělat studii dopadu, ten pak nesmí dělat zadání, že to musí dopadnout tak a tak, protože to se děje docela často. Všichni známe taková dobrozdání. Já teď nemám na mysli komisi, ale tak když se podíváme, jaká veškerá dobrozdání prostě poletují po světě, tak Víme, že se musíme vždycky okamžitě zeptat, kdo to zadal a pak víme, co zatím vězí. Čili musíme být poněkud opatrní s pojmem nezávislost. A pak jsem chtěl také říci, že to by mělo být, Angeliko, v této zprávě možná ještě ostřeji sformulována. Zda závislé nebo nezávislá studie dopadu. Na každý pád studie dopadu by neměla nikdy vázat legislativa legislativce, promiňte, legislativec je legislativec. A nesmí eh, dospět do situace, kdy najednou legislativec se musí zodpovídat před těmi, kteří zpracovali studii dopadu. Je to naopak. Ti, co zpracovávají studii dopadu, poskytují služeb by legislativci. My chceme, aby nám poskytli rozhodnou službu, aby nám řekli, tady nebudeme dávat žádná. Eh, oni skutečně nám poskytují službu. Já totiž tady tak ve sněhovně různě slýchám různé příhody, že někdo něco jako tak přemýšlí, eh, jak to vypadá ve správě, v administrativě. No, tady bych byl tedy velice opatrný. Eh, mně se líbí, co Angelika navrhla s tou nadací, eh, aby poslanci byli představenstvu, ale je třeba dbát na to, aby se tady něco neosamostatnilo. A ještě další bod, kde bych dával pozor, ten odstavec týkající se neutrality nákladu. No, na závěr se k tomu stejně dostaneme, protože jako nemůžeme sehnat tolik peněz, nemůžeme vynaložit víc peněz, než máme, takže bychom se neměli jaksi vázat už předem. A teď ještě eh, nezapomínám na důležité věci. Když před hodnou dobou nás navštívil pan komisař, eh, to bylo poté, co byl rychle ve, ve funkci, a ne, neříkám to, protože bych ho kritizoval, ale kolega Roll, předseda výboru ITRE, Eh, vyjádřil něco podle mého názoru správného. Že bychom měli rozšířit například naši vědeckou službu a že to stojí eventuálně peněz. A tisk se ptal komise a někdo, jehož jméno nevím, řekl, bylo to zveřejno v tisko, to by tedy mělo přijít ještě tak daleko, aby my, čili komise, jsme dávali parlamentu víc peněz. No kde tedy vlastně jsme? Vždyť je to naopak, my přeci dáváme peníze komisi. A když my rozhodujeme, že to potřebujeme, tak to potřebujeme. Eh, teď mluvím skutečně vážně, tady se nejedná jen tak o jaksi střílení od boku. Eh, musíme, potřebujeme, potřebujeme-li kapacity, eh, tak to musíme definovat a my rozhodujeme o tom, zda ty kapacity tedy nakonec uvolníme nebo ne. Čili návrh je dobrý, návrh Angeliky, na tom či onom místě bychom to měli přiostřit a možná vyjasnit, aby tady nevznikly nějaké iluze u třetích. Eh, paní kolegyně Wikström. Tak, herr också framföra ett varmt till eh, Děkuji také. Já bych chtěla srdečně poděkovat panu komisaři za jeho přítomnost a také oběma kolegům, kteří předložili tak zajímavé texty. Tyto texty eh, budou ještě jistě zlepšeny a pozměněny naší společnou prací. Chtěla bych eh, zejména se obrátit na kolegyni Angeliku Nibelerovou a chtěla bych eh, jí poděkovat za to, že převzala celou řadou podnětů, které jsem dala. Můžeme říci, že skutečně komise musí schvalovat řádné směrnice, řádnou směrnici, která má popsat, co mají vlastně eh, posouzení dopadů za cíl. Samozřejmě to všechno musí být veřejně přístupné jak pro občany Evropy, tak i pro jiné instituce. A musí to být také zveřejňováno vlastně, než se práce zahájí Domnívám se, že řízení s otevřenými směrnicemi, než se práce vůbec zahájí, by bylo dobrou věcí, abychom mohli vymítit problém, ke kterému občas dochází. A sice, že tady máme tyto dopady a že se pak něco vlastně požehná. Já považuji za správné to, co Angelika Niebler říkala, že musíme změnit také pravidla po malé a středně velké podniky a jsem si jistá, že ten princip one in, one out by byl technicky nejpřiměřenější. Jsem skeptická co do kvantitativních měřítek, procentuálních eh, hodnot a tak dále eh, je důležité sledovat účinnost úspor, jak si celkově no a musíme také zohledňovat eh, dobré úmysly. Navrhla bych tedy, abychom měli možnost zavést určitou povinnou část eh, pro eh, posouzení dopadu, to znamená nová pravidla pro malé a středně velké podniky, jaká stávající pravidla by byla výhodná. A také velice pozitivně se stavím k návrhům, abychom posílili naše parlamentní možnosti, abychom měli i dodatečné posouzení dopadu. Tady v této oblasti mám dobré zkušenosti z naší země, ale myslím, že bychom si to příliš zkomplikovali kdybychom tady zavedli nějaké dohodovací řízení. Já si myslím, že je tady jistě dobrá vůle ze strany zpravodajky a mělo by to skutečně být tak, aby tyto popisy byly nezávislé, ale musíme najít jedno řešení, které by nevyžadovalo vytvařování žádné další organizační formy, jako například nadace za tu krátkou dobu, co jsem v parlamentu, jsem byla skutečně nesmírně ohromená odbornými vědomostmi, které, jsou, které má personál a které se také nacházejí, ten fundus v knihovně. Lidé tady hodně vědí a jsou také nezávislí a myslím si, že služba, Zřízená v rámci parlamentu, by byla rovněž tak kompetentní a nezávislá v práci jako vámi navrhovaná nadace. A chtěla bych taky něco navrhnout, ehm, což by jednotlivým kolegům, poslancům usnadnilo získat informace. Ehm, nechci abych nebyla pochopena správně. Nechci tady prostě eh, něco, co by vyžadovalo veliké personální náklady. Jedná se mi o jednoduchá řešení údaje data, která jsou důležitá pro poslance a pro jeho poslance a pro poslance na každodenní bázi. To znamená, jaké země zavedly, jaká pravidla, v jakým systému eh, pro počty nákladů, návrhu anebo také určité informace v mezích. V případě jednoho švédského poslance něco takového existovalo, to už jsem vysvětlila a toho si poslanci nesmírně vážnili. To byly omezené náklady, které to sebou neslo, je to také důležitý příspěvek k práci poslanců. Eh, jedná se o zcela jednoduché věci, je možné se zeptat jedné osoby, s ohledem například na malý dokument. Existuje také, eh, existují činnosti eh, obdobné knihovnictví a to by se dalo možná využít, eh, aby měli nějakou takovou službu v rámci parlamentu, kde by se tyto dobré vědomosti také dávaly dál. Protože legislativa musí spočívat na vědomostech, abychom správně daně aplikovali a používal je. Nakonec si říci, že to je velice dobře napsaná zpráva a vy obě kolegyně jste přispěli k tomu, ehm, vašimi ehm, podněty a to nás jistě dovede dále. Promiňte, že jsem hovořila možná příliš dlouho, pane předsedo, ale já mám velký zájem na této práci. Děkuji mnohokrát. Dovolte, abych také udělal několik poznámek k prvnímu tématu posouzení dopadu. Tady se domnívám, že Angela Niblerová a pan Rabkaj už to řekli. Uh, Eh, co říkáte vy, paní Wikström, já jsem naopak pro nadaci. Moje zkušenost po 16 letech v tomto domě, v této sněmovně, i když eh, mám co dočinění konkrétně operujícími eh, osobami z administrativy, že tady, máme, že tady máme administrativu a pak parlament, eh, protože administrativa oslabuje dost poslance, čili já osobně se domnívám, že by se administrativa měla zatěžovat ještě nebo vybavovat dalším aparátem, který by se byrokraticky vybavil, protože nadace je daleko flexibilnější Eh, například u směrnice design, tam jsem čekal 13 měsíců, než to přišlo na řadu, čili tady zastávám postoj, že flexibilní řešení mimo administrativu jsou lepší než v rámci administrativy, ale to je otázka, kterou můžeme ještě vydiskutovat v klidu a nemusí to být rozhodnuto ještě teď eh, k bodům, které oslovil pan komisař u těch koordinačních tabulek. Tady bych také řekl jednu věc, eh, protože maďarské předsednictví nás oslovilo, abychom o tom konkrétně vyjednávali. Nemám nic proti tomu, abychom o tom konkrétně vyjednávali, ale domníváme se, že by bylo smysluplné, kdyby v tom balíčku o institucionální mluvě o lepší legislativě se skutečně jednalo na základě toho, co bylo již vyjednáno v době, kdy ještě neexistovala Lisabonská smlouva. Dnes je situace úplně jiná, ale nazbírala se tady celá řada zkušeností. Například Impact Assessment je také součástí tohoto dokumentu z roku 2003. Celé to téma lepší transparentnost u dohod v prvním čtení. Eh, vždyť tady máme také zástupce rady. O korelačních tabulkách se také daleko jednodušeji hovořit, eh, když se na stůl položí ostatní otázky a to všechno se projedná jako balíček. A proto se domnívám, alespoň to je, byla moje reakce, když jsem se to dověděl, Měli bychom radě ještě jedno jasně říci, že, bychom, že by to věc usnadnilo, kdybychom hovořili o celém balíčku a ne o jednotlivých aspektech. Nevím, eh, jak k tomu stojí komise. Možná, že by nám k tomu pan komisař mohl něco říci. Druhý bod nesouvisí s agendou, ale přesto bych chtěl vědět, proč všude v domě se nás tají na eh, personální statut. Já pořád slyším někdy, kdy, eh, kdy, kdy můžeme počítat s tím, jak bude vypadat agenda v souvislosti s konzultacemi odborů a tak dále. Může nám pan komisař říci už něco technického k tomu? Nechci slyšet nic jaksi vnitřního, ale jenom co do technického průběhu, abychom i my tady se mohli tomu přizpůsobit. Další téma, které hrálo jaké velkou roli u Edmonta Stoibera, byl jsem k němu tento týden zase pozván, protože jsem mu měl podat zprávu o tom, jak určité návrhy byly realizovány a právem e, se mě tázal na téma gold platic, protože e, někdy jsme konfrontováni s tím, že děláme eh, docela rozumné návrhy. Dám vám ale příklad mé spolkové země, jak velká koalice, která vládla od roku 2005 do roku 2009, má v koaliční smlouvě napsáno, že veškeré smlouvy musí mít jedna ku jedna přesazony, ale faktem je, že veškeré zákony obsahovaly gold plating a já jsem a ani jednou jedinou nebyla dodržena tato zásada. To tež platí pro úřadující koalici, která vládne teď. A já mám na mysli, že z pohledu komise i z pohledu parlamentu už by bylo důležité, kdyby se něco takového řeklo. Kdyby se tedy řeklo, že určité eh, byrokratické nesmysl se kritizují, ale svou eh, příčinu nemají v evropské legislativě, ale v národní legislativě. Druhá věc, když 25% eh, retypu chce komise odstranit a potom prostě představuje návrhy, ale zároveň se tyto možnosti ve členských státech nevyužívají, tak je to také bod, který bychom měli oslovit a kde bychom měli říci, Dali jsme vám možnost pro odbouravání byrokracie, ale vy to nečiníte. V těchto obou bodech musíme tedy také ve světle veřejné debaty týkající se zátěže evropským právem zaměřit zřetel na přeskoumání, jak dochází prostě k realizaci těchto možností a jak vypadá kvalita eh, implementace, zejména se zatížením malých a středně velkých podniků. To byly ty čtyři body a teď máte obrovský seznam, který je skoro tak velký eh, jako váš projekt, přesto hodně štěstí při vašich odpovědích. Thank, thank you very much, especially for that. Chtěl bych poděkovat zejména za to, že jste mi popřál hodně štěstí, aby se mi podařilo zodpovědět všechny dotazy, protože je pravda, že ty otázky jsou všechny velice významné. Nejprve tedy na, za, na, na začátek řeknu něco obecně. Komise a já sám osobně oceňujeme spolupráci s Evropským parlamentem a také váš pozitivní tlak na nás, na členské státy i na radu, abychom respektovali evropský, eh, evropskou legislativu aby transpozice byla transparentní, účinná a rychlá, protože pokud dojde k rozdílům v uplatňování evropského práva, tak dojde k problémům. Velice často je to zřejmé v některých věcech, jako je třeba jednotný trh, protože tam třeba zrovna se nyní snažíme o nápravu. Takže myslím, že veškeré diskuse a veškerá snaha o zlepšení je z naší strany oceňována a já vás velice rád vždy navštívím, abychom hovořili o těchto věcech a pokusíme se najít dobré řešení a dobrou cestu vpřed. Chtěl bych eh, ocenit eh, komentář paní Nibler a také oceňuji její práci, protože vidět, že si prostudovala veškeré postupy a ze všech úhlů. Také jsem velice rád, že uvedla ty některé příklady, protože eh, je pravda, že co se týče konkrétních příkladů, ať se to týká třeba daně z finančních transakcí nebo práv spotřebitelů, kde jste říkala, že nemáte pocit, že to hodnocení dopadů nebo to posouzení dopadů eh, bylo dostatečné. Také máte pravdu, že je to i součástí určitého psychologického pohledu. Když si připravujete projekt, tak máte pocit, že bude určitě dobrý a někdy je dost obtížné eh, vlastně zároveň i vymýšlet některé alternativy, které budou třeba protichůdné nebo přijímat ty protichůdné alternativy, ale rozumím tomu tak, že myslím si, že je dobré mít eh, určité zrcadlo, určitou oponenturu. Takže pokud hledáme alternativu, tak eh, můžeme vlastně tím pádem zjistit eh, některé kladné nebo záporné stránky. Dále, co se týče zlepšování kvality, tak tom s vámi souhlasím. Před několika lety jsme začali s tímto postupem a myslím si, že reakce, které zatím máme ze strany z veřejnosti, eh, služeb eh, od Evropského parlamentu a dalších, ukazují, že se ještě stále musíme zlepšovat. Ta legislativa musí být inteligentnější, používám ten výraz smart, myslím tím tedy, že ta Eh, že ta legislativa nemá mít různé skryté překážky nebo že nemá mít nějaké negativní dopady. Také chceme zabránit situaci, kdyby docházelo k tomu, že kvůli některým drobným eh, problémům byl třeba ten evropský projekt kritizován a my víme, eh, dokážeme říci mnoho příkladů a víme, že to vlastně poškodilo obraz Evropské unie. Čili to je zcela jistě úkol jak pro, my, jak pro komisi, tak i pro naši vzájemnou spolupráci Chceme zlepšit právní úpravu a chceme zlepšit také její schopnosti. Dále, co se týče toho výboru pro posouzení dopadu, tak je to ještě taková diskuse na dlouhou tráť. Hovořili jsme e, o tom i s kolegy. E, také se zde zmínily otázky rozpočtu. Myslím si, že co se týká stávajícího způsobu práce, tak všichni víte, jak to teď vypadá. Je zde učiněn návrh, který e, pak je zde postup pro posouzení dopadu uvnitř komise, který bereme velice vážně. Dále se sbor komisařů rozhodne, zda tedy přijme toto posouzení a zda postoupí dále s přípravou legislativy. Máte pravdu, že je to součástí legislativního procesu a že i vy jako spoluzákonodárci se máte právo účastnit tohoto legislativního procesu a velice často jsou vaše návrhy významné. A mělo by to souviset i s tím posouzením dopadu, protože někdy může mít ta legislativa tak daleko sáhlé dopady, že může třeba eh, nebo že, že tedy respektive to posouzení dopadu může mít eh, tak eh, velký význam, že může vlastně i ještě změnit i tu původní legislativu. Takže já souhlasím s tím, aby Evropský parlament eh, se na tom také podílel. Dále pan Rapkaj hovořil o tom, že je vůbec dost obtížné vytvořit takový výbor pro eh, posouzení dopadu. Je důležité, aby tam byli nezávislí odborníci, ale zároveň je to dost obtížné, protože eh, každý odborník eh, třeba pracoval pro určitou firmu nebo má nebo studoval určité um, určité myšlenky, zastává určité koncepce, takže je dost obtížné získat naprostou nestranost ale nakonec stejně se ještě musíme rozhodnout na základě politického pohledu. Zůsta, vlastně získáme veškeré eh, pozitivní i negativní názory, ale nakonec je to vlastně politický, eh, politické rozhodnutí, které činíte také zde vy jako spoluzákonodárci. Dále, co se týče lepší transparentnosti. Souhlasím s tím, že zveřejnění cestovní mapy a také zlepšení předvídatelnosti toho, co komise hodlá dělat a kdy to bude dělat, by určitě přispělo k lepší transparentnosti jak pro veřejnost, tak i pro Evropský parlament. Takže e, vy, Evropský parlament i veřejnost by měli být informováni nejenom o závěrech těch posouzení dopadu, ale také e, byste měli vědět i předem například, kdy zahájíme veřejné konzultace, jakým způsobem zda zde bude bílá kniha nebo zelená kniha. A tak, eh, kdy chceme eh, tedy učinit to posouzení dopadu a kdy mm, se má vlastně dojít až k tomu provádění. Takže myslím si, že by to také mělo přispět i k zlepšení transparentnosti a kvality celého toho systému posuzování dopadu. Dále chci souhlasit eh, s paní Nibler, že ty autička Smart jsou trošku menší, že takže asi já ani pan Rabkaj bychom se tam nevešli. Souhlasím s tím, že ta auta jsou malá, my potřebujeme trošku eh, větší automobil. Ale to slovo smart se zde míní ve významu eh, efektivní, vhodný ke svému účelu, šikovný, a také tím míníme tím, že, nebo také se tím myslí e, pokročilý nebo moderní, používající nové technologie. Takže my nechceme, když e, používáme ten výraz smart regulation, tak tím nemyslíme, že ta e, právní úprava bude malá nebo malého rozměru, ale že bude účinná a že bude mít všechny ty kvalitní nebo všechny ty pozitivní vlastnosti. Když jsme začali s tím tímto postupem, tak eh, jsme si začali uvědomovat, že je důležité podívat se na veškeré, eh, veškeré úhly, jaký to bude mít dopad na životní prostředí, na společnost, jaké to sebou ponese náklady, zda to třeba zvýší eh, zaměstnanost, jaký to bude mít dopad třeba na nějaký konkrétní sektor průmyslu, který, na který může tato legislativa dopadnout. Myslím si, že nyní ještě více zvyšujeme rozsah působnosti a snažíme se, aby ten celý postup posouzení dopadu byl ještě širší a aby bral v úvahu veškeré aspekty a zároveň tedy nakonec přinesl lepší výsledky. Dále otázka, která se týká transparentnosti řízení pro nesplnění povinnosti. Paní, vím, že pro paní Lichtenberg je to, a celkově pro Evropský parlament je to jednou z priorit. Plně souhlasíme s tím, že zde musí docházet k co nejlepší transpozici evropského práva. To je základní podmínka pro úspěšnou evropskou integraci a také proto, aby ta legislativa měla pro Evropskou unii kladné dopady a aby také přispívala k evropské integraci. Komise je v určité pozici. Vždycky musíme usilovat o křehkou rovnováhu. Na jedné straně je třeba respektovat judikaturu Evropského soudního dvora, Sem patří různé diskuse s členskými státy, jak třeba napravit určité nedostatky v transpozici evropského práva. ale zároveň je zde ještě další pohled. Otázkou je, abychom byli co nejefektivnější. Znamená to, že se snažíme využívat naše neformální kontakty a některé nové nástroje, například ten nástroj eh, Pilot EU, abychom dokázali odstranit eh, určité případné nedostatky ještě předtím, než se dostaneme ke konci celého legislativního procesu. Mohu říci, že například naše stávající zkušenosti s tím evropským pilotem jsou velice dobré. A když se podíváte, jaký objem nakonec, eh, jaký objem stížností se dostává k Evropskému soudnímu dvoru, tak uvidíte, že ten objem je velice malý a doufejme, že členské státy také budou rychlejší a kvalitnější v provádění a uplatňování práva EU. Další otázka se týkala informací. Zcela chápu, že pro vás je stěžejní, abyste měli k dispozici přesné informace, jak probíhají jednotlivé postupy. Takže například ta loňská zpráva potvrzuje, že komise bude i nadále poskytovat podrobné informace o, jednotlivých, o jednotlivém um, o tom, jak to vypadá s uplatňováním práva EU, o tom, jak chce napravit určité nedostatky. A také například je zde i informace o počtu stížností a o tom, eh, jaký počet stížností se řešil v rámci EU pilot. Také jsou to i informace o jednotlivých řízeních a já doufám, že i v rámcové dohodě Eh, nalezneme určitou dohodu. Evropská komise poskytne informace Evropskému parlamentu. Otázka je, v jaké fázi vás máme informovat, že je zde nějaký objektivní problém. Protože nejprve obdržíme stížnost nebo podnět, pak musíme zjistit a prošetřit, zda se skutečně jedná o problém. Někdy to není tak jasné a musíme nejprve zjistit eh, veškeré informace a je dost eh, těžké rozhodnout se, kdy vlastně vám můžeme říci, že existuje nějaký objektivní problém. Musíme tedy nejprve projít určitým postupem, abychom si byli jisti, že z pohledu komise skutečně dochází k nesplnění povinnosti při uplatňování práva EU. A než se dostaneme do tohoto stádia, tak to často trvá velice dlouho, protože často je, je vlastně dost dlouhý celý ten proces pro um, prošetření té stížnosti nebo nějakého toho případu. Také chci pokračovat s reakcí na otázku paní Wallis. Paní Wallis bohužel zřejmě již odešla, ale její otázka byla velice zajímavá, takže aspoň to bude zajímavé pro vás. Paní Velis se ptala na to poskytování informací občanům nebo obecně informace veřejnosti. Jde o to, že někdy je ta legislativa tak komplikovaná, že i pro komisi je dost obtížné vlastně pochopit, o co tam jde. Čili je důležité, abychom občanům dokázali vysvětlit, co přináší nová legislativa, abychom jim poskytli určité stručné informace, proč novou legislativu nabízíme. Čili já se podívám, jak to tedy vypadá v této oblasti, na co se ptala paní Wallis, ale zcela jistě budeme dále se snažit eh, pokračovat v, té, eh, v tom postupu, abychom poskytovali občanům stručné a jasné informace. Nicméně nyní ještě přemýšlíme o určitém systému, který by byl ještě uživatelsky přívětivější pro tyto účely. Paní Wickstrom se na mě dívá, takže já se teď pokusím najít tu otázku, na kterou se mě ptala ona. Ano, jednalo se o transparentnost. Myslím si, že na to už jsem částečně odpověděl, když jsem odpovídal paní Lechtenberger. Nicméně, paní Wikström se ptala ještě na zjednodušení. Zrovna včera jsme měli velice plodnou debatu v rámci komise, která se týkala toho, jak eh, zlepšit transparentnost jak ji zlepšit jednak eh, v naší legislativní práci a také v provádění a také, co můžeme my jako komise učinit pro zlepšení jednotlivých postupů. Myslím si, že nyní bude dobrá příležitost k tomu, abychom právě v této oblasti učinili něco nového. Co jsou takové nejčastější problémy se zjednodušováním? Je to snaha najít rovnová- eh, usilovat o rovnováhu mezi určitými kontrolními mechanismy, a mezi postupy. Velice často, když usilujeme o zjednodušení postupů, například při provádění programů, tak najednou narazíme na finanční nařízení, na e, pravidla různých kontrol, dvojitých kontrol. A e, to je vlastně jak pro nás, tak i pro příjemce těch programů něco, co jim e, Eh, komplikuje situaci. Myslím si, že když eh, se setkáváte se svými občany nebo když eh, jezdíte do třetích zemí, tak možná slyšíte, že ti příjemci podpory by klidně přijali méně peněz, ale s tím, že ta pravidla by také byla jednodušší. A to vlastně, to se vlastně týká i malých a středních podniků, o kterých jste také hovořila. V současnosti chystáme akt o jednotném trhu, A je zcela očividné, že musíme používat takovéto pravidlo, o kterém jste také hovořila, mysli nejdříve v malém. Protože když se podíváme na to, jak jsou malé a střední podniky zastoupeny eh, v jednotném trhu, tak eh, velice často jsou to podniky, které třeba um, vlastně podnikají přeshraničně ale právě pro tyto přeshraniční podniky nebo pro ty podniky, které chtějí působit přeshraničně, je to velice složité, protože se musí vyrovnat se složitou legislativou. Ty podniky to vlastně odradí, navíc s tím souvisí také různé povinnosti týkající se podávání zpráv, výkaznictví a pro malého podnikatele, pro nějakého drobného e, živnostníka je to něco, co mu velice znepříjemňuje život. Takže my budeme usilovat o lepší legislativu a i o jednodušší nebo inteligentnější přístupy, jak usnadnit život malým a středním podnikům a jak také zároveň eh, si jak si ohlídat i ty velké podniky, které na jedné straně mají dostatečně odborné kapacity a velice často také působí přeshraničně, působí v různých několika zemích. Určitě bude i příležitost, až budeme hovořit o víceletém finančním rámci a budeme znovu ještě hovořit o všech eh, finančních pravidlech a o všech eh, kontrolních mechanismech, které jsou přitom velice důležité a jsou zapotřebí, ale budeme mít na paměti to, abychom to břemeno, které klademe na všechny subjekty, bylo eh, jaksi proveditelné. Dále pan Rabkaj hovořil o těch korelačních tabulkách a o nezávislosti ze své osobní zkušenosti mohu říci, že s panem Rabkajem do velké míry souhlasím a chci ho také ujistit, že my sami žádné peníze nemáme, které bychom mohli někomu poskytovat. My velice dobře víme, kdo drží kasu v Bruselu. Velice často nám eh, to bývá připomínáno, jak celý ten postup eh, funguje. A také jsme si toho byli velice vědomi v prosinci, kdy ten postup, který se týkal rozpočtu, eh, se velice podrobně eh, probíral. Takže eh, víme, jak, to, jak vlastně celý ten postup probíhá. Ještě, co se týče posledních otázek, tak například pan Léne. Co se týče interinstitucionální dohody o lepší regulaci, tak se domnívám, že ten postup, který popsal pan Léne, který hovořil o tom, že pokud zde bude dostatečná schoda na určitém zlepšení, tak myslím si, že to je dobrý přístup. Například pokud budeme hovořit o tom, eh, zda Některé členské státy třeba mají jiný rozdíl na ty korelační tabulky. Myslím si, že vždy je dobré, abychom zde měli určité předběžné diskuse a zjistili, zda eh, je zde dostatečný konsensus a zda tedy poté můžeme přistoupit ke zlepšení systému. Pokud se podíváme na všechny články této dohody a pokud bychom je dodržovali, tak eh, bychom eh, měli méně problémů. Myslím si, že ten text té dohody je dobrý, ale občas tedy se ho zcela nedržíme. Takže já bych uvítal různé předběžné jednání, která se budou týkat našich názorů. A poté eh, si myslím, že by bylo také dobré, aby všechny instituce přistupovaly stejně k některým věcem, protože všichni usilujeme o to, aby legislativa celkově byla kvalitnější. Pak zde byla otázka, která se týkala služebního řádu. A jak pan Léne správně upozornil, jedná se také o velice citlivou otázku, také i v kontextu s těmi rozpočtovými diskusemi, které probíhaly loni a nyní nás také čekají diskuse o víceletém finančním rámci v tomto roce, čili bude se o tom hovořit nejenom zde v institucích, ale i v médiích a já vás chci ujistit, že jsem si naprosto vědom i toho, že probíhá diskuse v médiích. Eh, budeme se snažit řešit tyto otázky. A i když ten eh, rozpočet na zprávu, na administrativu představuje pouze 5,7%, tak víme, že to je něco, co velice citlivě sledují nejenom média, ale i třeba národní politiky, národní politici a občané obecně. V této debatě si stanovíme některé přesné termíny, které bude nutné dodržet. Komise připraví návrh nejpozději do konce června, připraví návrh nového víceletého finančního rámce a tam bude také kapitola, která se bude týkat rozpočtu na administrativní náklady. To znamená, že v té době už budeme mít asi jasnou představu, jak dále postupovat. To je tak, takový první termín. Další termín nebo další otázka Eh, se týká úpravy platů a ta, ten stávající mechanismus bude platit do roku 2012. Eh, zatím se snažíme vymyslet, jak ten systém eh, učinit co nejlepším. Já bych vás chtěl poprosit, abyste byla určitá metoda, protože bychom měli zabránit tomu, aby se opakovalo to nešťastné období že tedy každý rok v podstatě probíhají taková velice nepříjemná jednání, která se týkají valorizace eh, a indexace těch platů. Myslím si, že byste měla být jasná, eh, jedno, jednostranná nebo eh, srozumitelná metoda, která bude jasná jak pro vás, tak i pro občany, protože když jsme tu metodu připravovali, tak v té době vlastně došlo k té největší vlně rozšíření EU, to znamená, že i ta E, i ty myšlenky, které přicházely najednou, jich bylo víc ze všech států. A nakonec jsme vlastně rozhodli, že ta valorizace platů evropských úředníků bude vycházet ze situace nebo ze situace platů určitých vybraných osmi zemí EU. Otázkou je, zda ten, ta metoda má být zachována, nebo zda máme připravit jinou metodu a o tom bychom měli hovořit. Zároveň jsem si vědom toho, že služební řád je dost eh, takový obsáhlý zákon. Jsou tam také určité postupy, které se třeba týkají, nebo které vlastně byly i vytvářeny v době, která, kdy vlastně byla jiná situace. Eh, týkalo se to třeba i různých pracovních cest. Takže myslím si, že musíme tu, tento služební řád eh, zasadit do dnešního kontextu. Bude to probíhat i v rámci víceletého finančního rámce a zcela jistě budou diskuse o služebním řádu probíhat. A bude to podle eh, tedy mm, toho řádného legislativního postupu, takže budeme potřebovat jak podporu z vaší strany, tak i podporu ze strany rady. A ještě mi dovolte poslední větu k této otázce. Když pročítám dokumenty, a mm, jsou tam s, a někdy vlastně upozorňujeme pouze na určité excesy, na určité problémy, ale neměli bychom zapomínat na to, že už v roce 2004 proběhla výrazná reforma. E, já rád bych vám mohl si čísla, kolik se nám podařilo ušetřit, tím, že máme třeba nové, kon, nové eh, smlouvy, nové snížení platů u některých kategorií, máme se také změny, které se týkají penzijního systému, protože všechny tyto reformy v podstatě vyústily v obrovské úspory. A některé, takže vlastně některé úspory, které teď probíhají na úrovni národních států, už jsme vlastně zde na úrovni Evropské unie učinili ale takže já bych vám mohl říci, co vlastně, jaká reforma proběhla v roce 2004, jak to vypadá teď a také, co plánujeme nebo co navrhujeme pro budoucnost. A pak chci ještě hovořit o tom takzvaném gold plating, kdy tedy ty členské státy se snaží jaksi ještě vylepšovat v uvozovkách tu evropskou legislativu. E, je to tak, že, si, že členské státy hovoří o tom, že všechno dobré pochází od nich a všechno špatné pochází z Bruselu. A i když hovoříte se zástupci vlád členských států, tak velice často říkají, no my eh, jako vláda eh, jsme prostě potřebovali něco regulovat, a bylo by to pro nás dost obtížné, no tak jsme vlastně vzali tu bruselskou legislativu a trošku jsme ji doplnili. A po, potom je to vlastně jednodušší. A někdy ta legislativa, kterou tam přidají, je naprosto odlišná. Někdy ten obsah, vlastně, který tam přidají, je naprosto odlišný. A pak dochází k tomu, že si občané nebo firmy stěžují a vláda řekne, no víte, to, my jsme to prostě takhle museli udělat, protože uh, Eh, to přišlo z Bruselu a je to prostě nadnárodní legislativa. Takže já si myslím, že na tom bychom měli pracovat. Měli bychom hovořit o těchto otázkách se zástupci členských států, s národními parlamenty. A pokud budeme informováni o tom, že došlo k takovému postupu, tak bychom to měli řešit. Já doufám, že eh, se budeme snažit eh, podívat tedy na tu legislativu všech oblastí. Hovořil jsem o těch nových fitness checks, o té nové kontrole vhodnosti, veškeré nové legislativa. Budeme se také snažit eh, vlastně předem odstranit určité nedostatky a budeme usilovat o to, aby právo EU bylo uplatňováno dobrým způsobem. Děkuji za veškerý čas, který jste mi teď poskytli. Děkuji mnohokrát. Teď tady máme obě paní zpravodajky na závěr. Paní Lichtenbergerová, prosím. Já bych měla ještě jedno přání týkající se jedné z mých otázek, která nebyla zodpovězena. A sice se jedná o to, zda by neměla existovat ko- kodifikace e, pro případy porušení pravidel paní Angelika Niblerová ještě. Ne, žádnou potřebu. Takže může pan komisař zodpovědět tuto otázku a potom můžeme probrat ještě další body programu. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji i za tento dotaz. Není to snadné na odpověď, proto, protože pořád eh, ček, hledáme eh, způsob, jak fungovat co nejefektivněji. Takže eh, musíme mít postupy, co se týče zdůvodněného stanoviska a pak vyzaví soudní dvůr. Měli bychom v budoucnosti asi více využívat možnost rychlejšího postupu, protože momentálně době máme postup ve dvou krocích. Nejprve se zjistí, že tady je určitý případ k řešení, pak eh, soud rozhoduje a pak, když jde na eventuální finanční postih, pak je potřeba další rozhodnutí. A nyní Lisabonská smlouva nám poskytuje možnost jednat rychleji a zcela jistě budeme této možnosti maximálně využívat. A když se podíváme na to, jak se ten proces zlepšil za poslední rok, tak si myslím, že prostě to vycházelo a vychází z toho, že musíme spolupracovat se stávajícím rámcem. Děkuji vám mnohokrát za tuto zajímavou rozpravu a my se teď dostáváme k dalšímu bodu programu a to je bod 24 Regner eh, k ratingovým agenturám. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V této zprávě se jedná o zprávu z vlastní iniciativy, kterou pan poslanec Wolf Klin zpracovává za Ekon. A e, má to představovat vlastně další etapu na cestě e, lepší práce ratingových agentur. Nedávno jsme měli ESMU, Teď máme tady tuto zprávu z vlastní iniciativy a tomu předcházela také veřejná konzultace, eh, kterou komise uzavřela v lednu. Eh, protože se jedná o zprávu z vlastní iniciativy, jsou mé poznámky a připomínky krátké. Jedná se o to eh, vytýčit milníky do budoucího vývoje, Pan Klinz některé z nich již navrhl a já upřesňuji některé z jeho zajímavých přístupů. to, co je pro mne důležité, je zdůraznit eh, následující aspekty, že Samozřejmě potřebujeme silnější konkurenceschopnost v Evropě a tudíž by sem měly eh, také být zabudovány evropské prvky. A to jsou vlastně ty hlavní aspekty, které navrhuji. Za prvé, by se mělo umožnit, aby celá řada těchto mnohých relativně neznámých ratingových agentur, které existují v Evropě, ale většinou operují v národním měřítku, byly posíleny. Musíme vycházet z toho, že pravděpodobně se nám nepodaří nějakým způsobem náhle eh, vytvořit nějaké velké aktéry, je třeba posílit ty, kteří již existují, aby bychom podpořili vytvoření sítě. Navzdory tomu by cílem rovněž mělo být, aby existovalo něco takového jako veřejná Evropská ratingová agentura, protože eh, její neexistence způsobila velké ztráty v minulosti. Čili jedná se o to mít poměrně nezávislý rating, proto také navrhuji, aby do budoucna neexistoval pouze jeden jediný rating, ale aby vždycky byly ratingy dva. Myslím si, že v současné situaci, tak jak to na trhu vypadá, by to bylo skutečně eh, důležité. A pak ještě zdůrazňuji, že bychom u ratingových agentur se měli blíže podívat na otázku metodologie a že by v této oblasti bylo zapotřebí mít více informací, eh, což by přispělo k věrohodnosti a spolehlivosti. No a to je závěr. <laughs> Takže eh, to je vše z mé strany. Děkuji mnohokrát. Přeje si k tomu něco se vyjádřit pan Vodu, prosím pěkně. Da, aș dori să spun că dacă vom avea o agenție de rating... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Když by se měla vytvořit takováto agentura, ratingová. Bylo třeba, aby fungovala jako jakákoliv jiná obchodní společnost, ale to by bylo poměrně neobvyklé. Asi by bylo nezbytné, aby tato agentura eh, byla řízena stejnými pravidly jako všechny ostatní ratingové agentury na světě. Eh, pro mě je také důležitá otázka zaplacení platby. To je právě to téma nezávislosti. A to je skutečně rozhodující faktor. Jinak nevidím žádné další příspěvky, pozměňovací návrhy podávejte do 9. února a nyní se dostáváme k dalšímu bodu a to je bod 25 eh, týkající se eh, doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu. Bylo to zpracováno v Ekonu a o nás je zpravodajem pan Bodu. Prosím pěkně. Děkuji vám, pane předsedo. Finanční konglomeráty se objevily v době, kdy finanční skupiny kombinovaly určitý ekonomický model eh, s eh, poskytováním služeb v různých částech bankovního trhu. Může se jednat o pojišťovací společnosti, o investiční společnosti i o správu aktiv. Příslušná směrnice týkající se pojištění pojišťovnických a bankovních aktivit mu předepisují mít dostatečnou kapitálovou rezervu pro ochranu vkladatelů. Odpovídající předpisy o finančních konglomerátech počítají s doplňkovým dozorem, který by mohl ovlivnit e, eventuální rizika. Zatím to není celoodvětvově pokryto. Máme tady směrnice o kapitálových požadavcích, e, směrnice o pojištění, ale to vše by mohlo být konzolidováno právě tím doplňkovým a konzolidovaným dozorem, protože vlastně všechno spadá pod stejnou směrnici. rád bych tady řekl, že by se sem pod tuto směrnici měly začlenit veškeré finanční skupiny, které by se měly řídit i doplňkovým dozorem. Tento doplňkový dozor se má aplikovat na takové činnosti, eh, které jsou Eh, jsou od částky 6 milionů euro. A strategie by měla změnit způsob dozoru, aby tento dohled byl skutečně účinný a aby tady existovalo dobré řízení rizik. To by přispělo ke zvýšení konkurenceschopnosti všech finančních skupin v Evropě. Tato směrnice by jistě pozitivně přispěla k omezení rizik a sociálních dopadů, ke kterým by mohlo dojít. Čili návrh komise je dobrý návrh, a pozměňovací návrhy jsou spíše technické a lingvistické. E, existuje jeden pozměňovací návrh o právním základu, ale je v pořádku. Děkuji vám mnohokrát. Máte k tomu nějaké příspěvky? Není tomu tak. Myslím si, že je to skutečně dobrý návrh. 4. únor je doba pro odevzdání pozměňovacích návrhů. Teď se dostáváme k bodu 26. Tady se jedná o systémech pro očkodnění investorů a naším zpravodajem je opět pan Sebastian Bodu. Prosím pěkně. Děkuji, pane předsedo. Změna směrnice vyjasňuje, že veškeré investiční služby by měly spadat pod aplikaci této směrnice a zároveň pak, když nějaký podnik má aktiva klienta, mohlo by dojít k určitým omezením, ale klient by měl dostat kompenzaci. Toto právo by mělo platit i když odpovídající za odpovídající podnik mm, nedostal výkonu služeb, které měl zajistit je třeba, abychom tady chránili jak investory, tak vkladatele. Tato směrnice nabízí právě ochranu pro investorům v případě, že nemohou obnovit finanční aktiva. Můžeme tady postupovat dvěma nástroji buď poskytováním půjček eh, a nebo prostřednictvím určitého dohlížitele, kterým může být banka. Investice mohou být chráněny nejenom co do solventnosti podniku, ale také co do solventnosti dozoru či holdingu. A to vše by eh, mohlo být konsolidováno v případě, že tady eh, dojde eh, k, k, k utvoření finančního konglomerátu. Eh, tady se eh, přidává eh, do, této, do tohoto návrhu dobré uplatňování osvědčených postupů. Když se podíváme na článek 4, tady se mají zvýšit kompenzace do výše 50 tisíců eur, což je průměrná hodnota kompenzační v této oblasti. Zároveň tady existují mechanismy, které v konkrétním plánu znamenají, že tyto systémy kompenzace mohou eh, pocházet z půjček co se týče financování ex ante, i to by mělo být umožněno pro jiné možnosti financování. Co se týče lhůty, eh, měla by tady být stanovena pro splacení, aby se eventuálně splácelo eh, odpovídajícími tituly, dojde-li ke konstataci, že došlo ke příliš opožděné platbě. po verifikaci by se zaplatilo. Eh, když eh, domnívám se, že je nebezpečné, aby se skutečně tady dodržovaly ty stanovené meze, které by se platily jako odškodnění investicům. Eh, investuje-li se na kapitálovém trhu, hm, neodpovídá to to v době, kdy to neodpovídá bankovnímu Eh, bankovnímu aktivu, je třeba, eh, aby se tady eh, realizovaly kompenzace. Na první úrovni je třeba nahlásit o PCVM, ale zároveň by měly být upozorněn Evropský orgán pro pojišťovnictví a Evropský orgán pro bankovnictví. Kdo eh, jde-li k porušení režimu eh, v hodnotě do 20 tisíců eur, eh, výjimky by měly platit až do vypršení lhůty. Rád bych vám řekl, že se zájmem budu čekat na vaše pozměňovací návrhy. Děkuji mnohokrát, paní kolegyně. Regnerová, prosím. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěla velice srdečně poděkovat tlumočníkovi, že se pokusil vystačit v té rychlosti a přeložit to odpovídajícím způsobem. Z mé strany jenom jedna připomínka. Domnívám se, že návrhy komise jsou velice dobré, ale co bych chtěla poznamenat, je, že v souvislosti s prevencí eh, ještě Eh, chybí určitá opatření, eh, aby prostě to nemuselo dojít tak daleko, eh, že bychom museli zvažovat o všech těchto možnostech řešení, ale tyto možnosti řešení jsou skutečně velice jasné. Děkuji. Nemáme mikrofon. pan předseda nemá zapnutý mikrofon. Sorry, da kommen wir als letztes zu 27. A teď se dostáváme k 27. Zpráva pana Stojanova. Děkuji mnohokrát. Zpráva, kterou jsem měl zpracovat, se týká směrnice e, týkající se systému pojištění vkladů. Jak víte, tyto systémy jsou nesmírně důležité, protože zaručí, aby v případu nesolventnosti nějaké banky lidé, eh, kteří patří k těm, eh, kteří zrovna mají nízké příjmy, či jsou příslušníky střední třídy, měli nějakou záruku pro své vklady. Na základě navržené směrnice se navrhuje celá řada změn a existuje tady možnost zavedení přísnějších pravidel pro výplatu vkladů v případě, že banka se dostane do insolvence. Zároveň se počítá s přísnějšími pravidly pro banky a konstatuje se, že příspěvky bank by měly být v této oblasti navýšeny a tyto systémy by měly také tyto příspěvky vyplácet ex ante předem to znamená, odpovídající hodnoty majetkové by měly být již v bankách k dispozici a ne pouze, eh, aby se hledaly v případě, kdy se vyskytne nebezpečí. Pozměňovací návrhy, které předkládám, se ubírají čtyřmi směry. Nová směrnice počítá skutečně s celou řadou omezení, neboť eh, systémy nejsou v rámci organizace, která eh, by byla nějak nepřátelsky naladěná vůči vkladateli. Naopak, to jsou systémy, které jsou v zájmu občana a nedomnívám se, že by tyto právní předpisy měly být nějakým způsobem kráceny. Naopak, tento materiál byl změněn zhruba před třemi lety a nevyplatilo by se, aby po dvou letech eh, se usilovalo o změny. První směr, kde navrhuji určité korektury, je v případě insolventnosti banky, aby se daly vymoci odpovídající pohledávky. Komise tady počítá ehm, se lhutou 20, zkrácení ehm, z 20 na 7 pracovních dnů takové krácení lhuty je enormní, je to přehnané a chápu e, důvody komise, které jde o ochranu vkladatelů a, a o co možná rychlé pokrytí ztrát e, pro e, lidi. Ovšem informace, kterou jsem v tomto ohledu získal, se ubírala tím směrem, že je naprosto možné, že systémy nebudou schopny dát k dispozici eh, prostředky. Proto navrhuji, aby se tato lhůta prodloužila na dva týdny. To by byl takový průměr, taková střední cesta mezi dosavadní situací a návrhem komise eh, Teď se také jedná o měně, v níž se mají platby vypláceny. Souhlasím s návrhem komise, aby lidé dostali vyplaceno i peníze ve stejné měně. Avšak, co se týče koncepce lhuty a dodržení této lhuty, domnívám se, že tady existuje určité riziko nezávisle na tom, zda se zvolí lhuta sedmi dnů či 14 dnů. Riziko spočívá v tom, že systém prostě nebude schopen vklady vyplatit v té měně, v níž bylo konto, v níž byl, na níž byl účet veden. Třetí směr některé systémy prostě nemají um, odpovídající peníze předem k dispozici, některé navyšují svá aktiva a později operují s investičními fondy. Existuje návrh, aby procentuální sazba ehm, ehm, činila 5 Slyšel jsem, že řada systémů má potíže s takovouto procentuální sazbou. O to více, že velká část aktiv pochází ze státních dluhopisů. Víme, že krize ve veřejném sektoru je skutečně velice vážná a e, když eventuální státní dluhopisy e, by se musely prodat před e, časně, tak by tady došlo k velikým ztrátám. Proto navrhuji výjimku z obecných pravidel toho pětiprocentního limitu, aby totiž státní dluhopisy byly vyňaty z tohoto pravidla a aby systémy měly povinnost investovat neomezeně a aby státní dluhopisy tím pádem byly vystaveny nižšímu riziku a mohly zůstat rentabilní. A můj poslední návrh se týká jedné významné otázky, záležitosti, která se zavádí v této směrnici. Pakliže jeden ze systémů není schopen odpovídající vklady vyplatit, aby se zabudovala možnost vzít si půjčku, eh, aby tento systém se mohl půjčit od jiného systému. Tak, jak vypadá návrh komise, vypadá to tak, že pakliže nějaký systém zažádá o půjčku či úvěr, všechny ostatní systémy ve členských států budou mít povinnost poskytnout tomuto systému úvěr. Já si myslím, že to není správné, protože jeden systém by mohl zbankrotovat, pakliže některé banky eh, v jednom členském státu by zkrachovaly. Samozřejmě potřebujeme subsidiaritu a především solidaritu ale tento systém by mohl fungovat jenom, kdyby se to stalo v jednom členském státě. Představme si však, že by takové problémy s platební neschopností existovaly v několika členských státech, dejme tomu třeba ve dvou členských státech a když v jiném členském státě by banky byly povinovány eh, poskytovat takové úvěry a ve druhém členském státě by systém musel poskytnout půjčku a zároveň by měl eh, prostě povinnost vyplácet vklady nezajištěné, tak by mohlo dojít k řetězové reakci a s potíží v likviditě mnoha systémů. A to podle mého názoru není správné. Proto navrhuji změnu, podle níž by Evropský dohlížecí orgán pro bankovnictví nad tím dohlížel. Tento systém bude schopný posoudit, Zda tedy tyto systémy by nemohly být uvolněny z této povinnosti vyplácet vklady. Pokoušel jsem se velice zevrubně popsat celý popis proto, aby byl zjevný princip subsidiarity a proporcia, proporcionality. Vedl jsem celou řadu jednání a Požadovalo se ode mě, abych dokonce udělal takovou změnu, kde by systém rozhodl sám, zda tedy poskytne úvěr či nikoliv. A domnívám se, že to není správné, protože většina systému by se bránila tomu poskytovat úvěr a princip solidarity by se tím pádem vytratil. E, můžeme se podívat možná na nejrůznější obce. Popsaný případ spočívá na základě, který aplikuje také ve své zprávě. V podstatě eh, toto byly ty hlavní eh, návrhy mé. Děkuji velice kolegům, kteří mi pomohli při zpracování práce a samozřejmě rád budu reagovat na vaše připomínky. Děkuji vám mnohokrát, pane kolego. Angelika se přihlásila, prosím pěkně. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych nejprve chtěla poděkovat našemu panu zpravodajovi za jeho zajímavé informace a za návrh, který předložil. Já nejsem žádná expertka v této oblasti. Já pochá, jako se řídím spíš selským rozumem a ráda bych se zeptala na dvě věci. Pro mě je skutečně důležitá ochrana věřitelů aby ti, kteří zde eh, eh, poskytují vklad, byli pojištěni pro případ insolvence, ale otázkou je, jak to učinit. A v tomto případě se domnívám, že ta plná harmonizace v této oblasti což je záležitost, kterou také eh, uvádí komise v přepracování směrnice, je spíše k odmítnutí my máme v Německu etablovaný takový systém, eh, který dobře funguje pro zajištění vkladu a je to jiné, v jiné formě, než tak, jak se tady s tím plánuje na evropské úrovni, aby všichni platili do jednoho hrnce a potom se zase financovalo všechno z jednoho hrnce. V naší zemi je to tak, že ve veřejnoprávní oblasti a u veřejnoprávních bank máme takový systém takzvané instituční záruky, to znamená veškeré veřejnoprávní instituty se sloučí a pakliže jeden z těchto Jedna z těchto institucí by se dostala do blízkosti insolvence, všechny ostatní jsou povinné eh, vlastně to podchytit svými vkladovými systémy, čili to je systém, který koná preventivně, který nechce ani, e, aby to dospělo k tomu, aby potom tady se museli uplatňovat nároky na vyplacení e, vkladů. Nýbrž to musí být vlastně zachráněno již předem. A já to považuji za velice smysluplnou věc. Nemusí to být samozřejmě ten model, který se praktikuje v jiných zemích, ale domnívám se, že modely, které se etablovaly a která dobře, které dobře eh, fungují a fungovaly dobře i v době finanční krize, by se prostě neměly zahodit jenom proto, že s ohledem na plnou harmonizaci tady má vzniknout evropská úprava pro všechny státy. Eh, o to tedy prosím, já také dám pozměňovací návrh a chtěla bych eh, Eh, požádat pana zpravodaje zvážit, zda by skutečně v tomto ohledu mohl spolupracovat a sice v otázce, jak vybavit tuto ochranu věřitelů, abychom tady skutečně dbali na zásadu subsidiarity. V tom prvním návrhu to tak také bylo upraveno, ale na základě změny směrnice tedy došlo také k této změně. Děkuji. Hlásí se ještě někdo? Není tomu tak, takže do 18. února předkládejte pozměňovací návrhy v tom případě jsme ten zhuštěný program probrali 28, 30 různé. Máte ještě něco do bodu různé, paní Nibler? Promiňte, pane předsedo, možná jsem to přeslechla, ale eh, měli jsme mít rozpravu ke zprávě o vlastní, eh, z vlastní iniciativy. Tuto zprávu a paní Lichtenbergerové jsme dělali v souvislosti s rozpravou eh, pa, na komisaři. Já bych teď ráda řekla něco ke zprávě paní Lichtenbergové. Mohu to udělat i někdy jindy, ale byla bych ráda, kdyby se to prostě nějak tak zaplánovalo, abychom se dostali dále, eh, protože změna pro pozměňovací návrhy má být někdy v březnu. Možná by bylo dobré, eh, kdyby se to stanovilo už teď. Ano, to můžeme udělat. Sekretariát řekl, že už ta lhůta pro pozměňovací návrhy pro zprávu Niebler již byla stanovena. Já jsem se na to extra ptal a bylo to stanoveno někdy na začátek března. 2. března, ano, 2. března mně je to jedno. 28. máme poměrně krátké zasedání, čili bych to možná nechal na březnové zasedání, tu rozpravu, možná, že už to budeme mít první pozměňovací návrhy. Dobře, tak to tak uděláme. Technicky to teď nebylo jinak možné, protože jsme tady měli pana komisaře, takže jsme neměli přímo regulární poradu, ale příště budeme regulární. Máte ještě něco do bodu různé? Není tomu tak příští zasedání, jak už jsem řekl, koncem února a děkuji vám.